Ich weiß nicht, ob die... Dobré ráno. Tak nevím, jestli frakce eh, jsou v toho názoru, že bychom mohli začít s hlasováním, protože toho hlasování máme opravdu hodně a vidím, že někteří kolegové tady ještě nejsou. No, nicméně Spravodaj už tady je, spravodaj pro agentury. Chcete nám úvodem něco říci? Ne. Takže začneme hlasováním ke agenturám, čili eh, týká se to eh, rozpočtu, naplňování rozpočtu evropských agentur. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijatom. Dvojka pro, proti, prověříme dvojku, končím hlasování, přijato. Pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdržel se, přijato, ústní e, změna, vidím, že není nikdo proti, pro, proti, zdrželi se, no, tak to musíme prověřit. skončím, eh, je to přijato. Čtyřka byla stažena, pětka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šest pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedm s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se. A to je na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Ne, no, to musíme prověřit. Tak, eh, přijato, děkuji. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Prověříme druhou část. Tady to není jasné. Zamítnu to. Sedmička stažena, osmička pro, proti, zdrželi se přijato, devět pro, proti, zdrželi se přijato. 10 pro, proti, ne, ten odpadá, 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 12 pro, proti, zdrželi se, přijato, 13 pro, proti, zdrželi se, přijato, 14 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato, 19 pro, proti, zdrželi se, přijato, 20 pro, proti, zdrželi se přijato, 21 je staženo, 22 pro, proti, zdrželi se přijato, 23 pro, proti, zdrželi se přijato, 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 26 pro, proti, zdrželi se přijato, 27 na dvě části, na tři části pro, První, druhá proti. to druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Třetí část pro, proti, zdrželi se přijato. Dále 25 nám odpadá. 27 byla přijata. Nyní 28 pro, proti, zdrželi se. 28 prověříme. 28 prověřujeme. 28. 28. Kontrol je pryč. Zamítnuto. 29 pro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 Eh, zamítnuto. Čtyřicítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se přijato. 42 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 43 eh, pro, proti, zdrželi se přijato. 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se přijato. 47 pro, proti, zdrželi se přijato. 48 pro, proti, zdrželi se přijato. 4, M 1 pro, proti, zdrželi se. Prověříme M 1. Končím prověření, přijato. Ample 2 pro, proti zdrželi se přijato, MP3 pro, proti zdrželi se přijato, MP4 už je vyřešen, MP5 pro, proti zdrželi se, dobře, MP6 nehlasujeme, MP7 pro, proti zdrželi se přijato, Libe 1 vyřešeno, Libe 2 se nehlasuje, Libe 3 eh, pro, proti zdrželi se přijato, Libe 4 a 5 vyřešeny, Libe 6 pro, proti zdrželi se přijato, Libe 7 pro, proti, prověříme Libes, Libes Zib 7, prověříme prověřeno, přijato, Libe 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. A rezoluce jako e, celek zahájí jmenovité hlasování. Končím hlasování. Eh, přijato 18 hlasy proti třem. Eh, blahopřejeme zpravodaji. Další jednotlivá hlasování. Agentury. To je bod číslo 11. Začínáme ESA rozhodnutí pro eh, absolutorium pro proti zdrželi se přijato. Tím odpadá pozměňovací návrh dvě a není eh, závěrečné hlasování. Po jménech zahájí toto hlasování. Tak, zvoleno 15 hlasy proti 5.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 Končím hlasování. 18 k 2 přijato, blahopřejeme zpravodaji. Dostáváme se k Dereku, absolutorium agentury Derek. Pozměňovací návrh 1 pro, proti zdrželi se přijato. Odpadá pozměňovací návrh 2, elektronické hlasování, zahajují toto hlasování. Končím hlasování.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 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 identické, 15 a 16 identické, pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 a 8 pro, nás pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 a 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, prověříme 21 Končím hlasování. Eh, zamítnuto 11 k 10. Nyní hlasování jmenovité. Zahajuji toto hlasování o celé rezoluci. Končím hlasování. Schváleno 19 hlasy ku dvěma. Tím se dostáváme k usility. Eh, jednička pro, proti zdrželi se přijato, dvojka odpadá, e, nyní celkové hlasování. Po jménech zahajuji tato hlasování o udělení auditor au absolutoria. Die Abstimmung ist geschlossen. 17. Končím hlasování 17 ku 4 schváleno. Rezoluce, pozměňovací návrh 4 pro, proti zdrželi se přijato, 5 pro, proti zdrželi se přijato, 6 pro, proti zdrželi se zamítnuto 7 pro, proti zdrželi se přijato 8 pro, proti a prověříme osmičku. Končím hlasování. Schváleno. 9 s ústní změnou. Pro. Proti. Zamítnuto. Nebo, ne, dobře, tak to prověříme. Devítka, závěr hlasování. Čili to znamená, aha, Tak nejdříve o ústním e, změně budeme hlasovat. Ano, končím e, hlasování zamítnuto a nyní o tom celkovém textu bez e, ústní změny. No, to můžeme rovnou elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto jedenáct pro, proti, zdrželi se přijato, 12 pro, proti, zdrželi se přijato, 13 pro, proti, zdrželi se přijato, kult 1 vyřešeno, kult 2 pro, proti, zdrželi se přijato, kult 3 pro, proti, zdrželi se přijato, kult 4 vyřešen, kult 5 pro, proti, zdrželi se přijato, kult 6 pro, proti, zdrželi se přijato, a nyní rezoluce jako taková. Jmenuji hlasování po jménech a zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. 19 proti 3. Nyní CDFOP. Eh, Poslanec návrh 1. Pro proti zdrželi se přijato. Dvojka odpadá. Eh, a hlasování po jménech o celkovém absolutoriu. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování.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 takže hlasujeme o vlastním textu. To je pro tento text. Proti. Zdrželi se. Přijato. 9 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 10 pro proti, zdrželi se, přijato. Empl 1 až 5 jsou vyřešeny, Empl 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Empl 7 a 8 e, eh, jsou vyřešeny. Nyní e, zahájil jmenovité hlasování o celkové rezoluci. Ještě nám chybí jeden hlas. Takže nebude, dobře. Končím hlasování. 18 k 3 schváleno. Nyní sepol pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato, dvojka odpadá, e, nyní e, jmenovité hlasování zahájeno k absolutorium. Die Abstimmung ist Končím hlasování 17 ku 5. Nyní rezoluce, pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 6 pro, proti, zdrželi se přijato, 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 9 pro, proti, zdrželi se přijato, 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 11 pro, proti, a jedenáctku eh, prověříme. Končím hlasování. 15 hlasy zamítnuto proti 8, 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 13 a máme tady uh, ústní změnu, jsou námitky proti ním tak te, text samotný pro, proti, zdrželi se, přijato stejnou většinou 14 pro, proti, zdrželi se. E, prověříme 14. Končím hlasování. Přijato. 15 pro, proti, zdrželi se přijato, Libe 1 až Libe 4 jsou vyřešeny, Libe 5 pro, proti zdrželi se přijato, Libe 6 pro, proti zdrželi se přijato, Libe 7 až 9 to je vyřešeno, Libe 10 pro, proti zdrželi se přijato a nyní zahajuji jmenovité hlasování o celkové rezoluci. Ja, den Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 21 proti 3, děkuji. A nyní EASA. 1 pro, proti, zdrželi se, přijato, dvojka. Identický, vyřízeno, trojka odpadá. Rozhodnutí o absolutoru jmenovitě zahajuje hlasování. Končím hlasování. 20 ku 4. Tím jsme u usnesení. Návrh 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se. Pravděpodobně přijato, ale raději ověříme. Ověřujeme devítku. Šli nám další členové. Přijato. deset eh, Ústní změna. Má někdo námitku? Takže původní text pro, proti, zdrželi se. Přijato. Ověříme. Ověřujeme číslo 10, návrh 10. Mám pocit, že to byla stejná většina jako předtím, ale ověříme. Jeden chybí. Nyní. Přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 12 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověřujeme návrh číslo 12. Končím hlasování. Zamítnuto 13 pro, proti, zdrželi se, přijato 14 pro, proti, zdrželi se, Ověříme čtrnáctku. Není to jasné, bohužel. Končím hlasování. Přijato. 15 pro, proti, zdrželi se přijato, 16 pro, proti, zdrželi se přijato, 17 pro, proti, zdrželi se přijato, 18 pro, proti, přijato, Tran 1 až 3 jsou pokryté, Tran 4 pro, proti, zdrželi se přijato, 5, 6 pokryto, trans 7 pro, proti, zdrželi se přijato, tran 8 pro, proti, zdrželi se přijato, tran 9 pro, proti, zdrželi se přijato, tran 10 pro, proti, zdrželi se přijato, tran 11 pro, proti, zdrželi se přijato, 12 a 13 jsou pokryté, jmenovitě závěrečné hlasování o usnesení, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Byla to Přijato 21 hlasů pro. Děkuji. EASO. Tady nebyl předložen žádný návrh, takže i hned jmenovité hlasování o absolutoriu, kde je pro, musí hlasovat pro a kde je proti, musí hlasovat proti. Zahajuji hlasování jmenovitě. Končím hlasování 21 ku 3. Děkuji vám. A nyní usnesení. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se. to 2 pro, proti, zdrželi se. Ověříme dvojku. Končím hlasování. Přijato. Trojka pro, Proti? Strželi se. Opět ověříme, ověříme trojku, je mi to líto, ale nebylo to jasné. Končím hlasování. Přijato. Čtyřka pro, proti, strželi se přijato. Pětka pro, proti, strželi se přijato. Šestka pro, proti, strželi se přijato. Sedm pro, proti, strželi se přijato. Osm pro, proti, zdrželi se, přijato 9 pro, proti, zdrželi se, přijato 10 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 11 pro, proti, zdrželi se, přijato 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 1 a 2 jsou pokryty, Libe 3 pro, proti, zdrželi se, přijato, Libe 4 pokryto, Libe 5, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato, libe 6. První část pokryta, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato, libe 7, 8 pokryto. Závěrečné hlasování o usnesení zahajuje. Ne, ist, ganz die, die entlassen ja, so. Ah ja, genau, genau. Also genau, genau. Wir haben ein Problem. Máme problém s EASO. Právě jsem byla na to upozorněna. Na hlasovacím seznamu je tam volt plus tu postpone, volt minus tu brand discharge. Tedy řekla jsem to špatně, opačně, mi to líto, mě to opakovat. Tedy ten, kdo chce udělit absolutorium, musí hlasovat proti, tedy mínusko. Je mi tady to říká paní předsedkyně, řekla jsem to špatně. Takže budeme opakovat hlasování o udělení absolutoria. Ano, je to již celkové hlasování o absolutoriu, neboť tam nebyl pozměňovací návrh. Je mi to líto, nedávala jsem pozor. Takže pokud chcete to odložit, musíte zvolit plusko. Ale EKR říká, já jsem to oznámila opačně a proto musíme opakovat hlasování. Byla to moje chyba, já to přiznávám, byla to má chyba, vysvětlila jsem to špatně, opačně. Kdo to chce odložit? Takže ještě jednou. Opakujeme rozhodnutí o absolutu. Yeah, Yeah. But not now, now is the resolution. Yeah. But I announced... Ale já jsem to oznámila jinak. Takže to je ten problém, oznámila jsem to jinak. A proto to teď zopakujeme. Now, now we, I would like to... A, takže teď doporučuji, abychom zopakovali hlasování, protože jsem to špatně oznámila. To znamená, pokud hlasujete plus pro zeleně, tak chcete odložit absolutorium. EKR mi řekli, že je zmátli, zmátla moje poznámka, já se za to omlouvám. Takže to teď zopakujeme. Takže od, odložení hlasujeme plus. Takže hlasujeme. You need to check the, the minutes as well on that. that we také zápis musíme zkontrolovat. Dobře, Kon- konec. No, okay. Great, thanks. I'm sorry. Takže jednomyslně. Ještě jednou se omlouvám. EBA. Yeah, where's, yeah. EBA Yeah. To, to, to, už se, to už bylo odhlasováno, všechno bylo odhlasováno, usnesení také, závěrečné hlasování, všechno už bylo také závěrečné hlasování. Že? 20 ku 4 to bylo. Jaký byl výsledek? 20 a 4. That's what EBA. Where are we? we, we EBA. Now we start. Now we start with EBA. A teď EBA. Pozměňovací návrh 1. Perfektně. Přijato a nyní rozhodnutí o absolutoriu. Zahajuji hlasování. Tady je to opačně. Tady u téma zjednodušení bych také bývala měla několik návrhů. Končím hlasování. 20 ku 4, děkuji vám, tím bylo absolutorio uděleno. A nyní pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 6 pro, proti, zdrželi se, přijato 7 pro, 7 odpadá 8 pro, proti, zdrželi se, Můžeme to ověřit? Ověříme návrh číslo 8. Končím hlasování. Přijato devítka pro, proti, zdrželi se. Zamknuto. Desítka pro, proti, zdrželi se. Ověříme desítku. Končím hlasování. Zamknuto. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Dvanáct ústní návrh. Má někdo námitku? Ano, takže se původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. Třináct pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtrnáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Patnáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Ekon jedna pokryto, Mohli bychom Ekon 2 až Ekon 5, 6 hlasovat en bloc. Takže 2 až 6 en bloc pro, proti zdrželi se. Přijato. 7 pokryto, Ekon 8, první část pokryta, druhá část pro, proti zdrželi se. Přijato. Ekon 9 pro, proti zdrželi se. Přijato. Závěrečné hlasování o usnesení jmenovitě zahajují hlasování. Končím hlasování, bylo to přijato, 20 hlasů pro. Tím se dostáváme k ECDC, e, e jednička pro, proti, zdrželi se přijato. Dvojka je e, tímto odpadá, je vyřízené a nyní tedy udělení absolutoria jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 ku 3, děkuji. Usnesení jedni, čtyřka pro, proti zdrželi se přijato, pětka pro, proti zdrželi se přijato, šestka pro, proti zdrželi se přijato, NV1 pokryto NV2 až 4 amblok. NV2 až 4, 8 unblock? Nikdo nic nenamítá, takže NV2 až 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV 9 až 12 je pokryto, závěrečné hlasování jmenovitě zahajuji. Končím hlasování. 21 hlasů pro, 3 proti. Echa. Návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Tím se dostáváme k jmenovitému hlasování o absolutoriu zahajuji. Končím hlasování. 19 k 5. Děkuji. Usnesení. Návrh číslo 3 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme trojku. Mám pocit, že to bylo přijato, ale uvidíme. Trojka, ověřujeme.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 Námitka de- od Denise? Dobrá, takže NV1 až NV4 unblock. NV1 až NV3, takže pro, proti, zdrželi se, přijato. NV4 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV5 až NV12 unblock. Pro, ne, takže NV4, NV5 pro, proti zdrželi se přijato, NV7 pro, proti zdrželi se přijato, NV9 pro, proti zdrželi se přijato, NV11 pro, proti zdrželi se přijato, NV12 pro, proti zdrželi se přijato. Tím jsme u závěrečného hlasování o usnesení. Jmenovitě zahajují hlasování. Končím hlasování. 20 ku 4, děkuji. A jsme u Agentury pro životní prostředí v Kodani. 21. E, a, a, návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Rozhodnutí udělení absolutory a jmenovité hlasování, zahajujeme hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Usnesení pozměňovací návrh 4 pro, proti, pro, pro pozměňovací návrh 4. Takže hlasování znamená, že to všichni děláme najednou. Takže to kontro- přeprověříme. Já, to prostě nebylo vidět. Zamítá se. Pět pro. Proti? Zdrželi se schváleno. Samozřejmě, že to prověříme. Pět. Dvanáct, deset, schváleno. Nebylo to až tak jasné. Šest, odpada, sedm, pro, proti, zdrželi se. Schváleno, osm pro,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 Pozměňovací návrh 13, ano, můžeme to prověřit, jistě. Takže 13. ověření. Myslím, že to bylo zamítnuto. The system is very slow. Ten systém je velmi pomalý. Yeah, it was adopted, I'm sorry. Schváleno. NV1 a 2 pokryto, NV3, 4 můžeme to vzít společně, společně kde pro, proti, zdrželi se schváleno, dvě pět. První část pro, proti, zdrželi se schváleno, NV 8, 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. Celé usnesení jmenovitým hlasováním hlasujeme. Yeah, 21 to 3. Yeah, thank you. 21 proti 3. Nyní FK, pozměňovací návrh 1, pro, proti, stršili se schváleno e, a rozděl, e, tedy rozhodnutí o udělení absolutoria jmenovitým hlasováním. Hlasujeme. Konec hlasování. Pozměňovací návrh 4, 5 pro, proti, zdrželi se Můžeme prověřit pětku. Pozměňovací návrh 5. 14, 10, schváleno. 6, to je totež. Tam je ústní pozměňovací návrh, námitka, eh, text samotný pro, proti, schváleno. 7 pro, proti, zdržet se, schváleno. Můžeme nyní pech 1 až 6 dohromady 14. Takže 1 až, takže 1 až 6. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 7, druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 9 až 12, ne. Tak 9. Až de, 9 a 10. Tak jen 9. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 11 pro, proti, zdrželi se. Můžeme prověřit jedenáctku, myslím, že je zamítnuto. Zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 14 pro, proti, můžeme ověřit 14. schváleno. Celé usnesení jmenovitým hlasováním. tři. Nyní EFSA 23, pozměňovací návrh 1, pro proti zdržet schváleno. A teď absolutorium jmenovitým hlasováním.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 Tak prověříme je třicítku. 30. Zamítá se stejnou většinou 32 pro, proti zdržet se. Zamítá se NV1 pokryto. Můžeme udělat některé unblock 2 až 11, NV 2 až 11 dohromady proti zdrže schváleno a jmenovitým hlasováním celé usnesení ve smyslu změn. Dvacet pro, čtyři proti. A nyní přecházíme na Evropský institut pro rovnost mužů a žen. Jedna pro, proti, zdržel schváleno. Rozhodnutí o udělení absolutoria jmenovitým hlasováním. Konec hlasování. 19 pro 5 proti, usnesení 4 pro, proti, zdrželi se. Opozněcí návrh 4 ověříme. Zamítá se. 5 pro proti zdrželi schváleno, 6 pro proti zdrželi se schváleno, 7 Šest tedy pro. Kde jsme? Pardon, osm pro. A už jsme udělali šest. Dobře. Sedm odpadá, číslo osm. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 9 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Můžeme prověřit devítku, myslím, že zamítnuto. Konec. Ověření zamítnuto, ano. Pozměňovací návrh 10, tu sní pozměňovací návrh, zamítnuto. Text jako celek pro, tedy proti schváleno, 11 eh, pro, proti zdrželi schváleno. Můžeme udělat teď FEM dohromady A, B až, až 2 pro, proti zdrželi se schváleno. Celé usnesení jmenovitým hlasováním. Konec hlasování. 20 4 EOPA 1 pro, proti, zdržel se schváleno. Rozhodnutí udělení absolutoria jmenovitým hlasováním. Dvacet čtyři. E, usnesení pozměňovací návrh čtyři. pro, pro, ověříme pozměňovací návrh čtyři. Schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8. Můžeme ověřit 5, samozřejmě. Ale já vidím i co se děje za vámi, takže schváleno. Hmm. Tak Díky, omlouvám se. Teď pozměňovací návrh 8. 8 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 9. Všech. Samotný text pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, Proti. Zdrželi se. Můžeme prověřit jedenáctku. Schváleno. 12 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 13 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 14 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kon první část je pokryta, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno, Můžeme udělat všechny ekony společně 2 až 6. Nic, žádné námitky. Ekon 2 a 3 společně pro. Proti zdrželi se schváleno. Ekon 4 pro. Proti zdrželi se schváleno. A Ekon 6 pro. Proti zdrželi se schváleno. Nyní celé usnesení jmenovitým hlasováním. Konec hlasování. 20 proti 4. EIT v Budapešti, pozměňovací návrh 1, pro, pro, proti zdrželi se schváleno. E, rozhodnutí o udělení absolutoria jmenovitým hlasováním. Konec hlasování. 19.5. Teď usnesení pozměňovací návrh 4 pro, proti zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 5 pro, proti zdrželi se schváleno. 6 pro, proti zdrželi se schváleno, 7 pro, proti zdrželi se schváleno, 8 pro, proti zdrželi se schváleno, 9 pro, proti zdrželi se toto je schváleno, A můžeme prověřit tu devítku. Myslím, že je schváleno. Schváleno. 10 pro proti Zdržel se schváleno. 11 pro, proti zdrželi se schváleno. 12 pro, proti zdrželi se schváleno. 13 pro, proti zdrželi se. Můžeme to prověřit. 13. Zamítá se. A teď celé usnesení jmenovitým hlasováním. Konec hlasování. 20 3 Ema. Pozměňovací návrh 1. Pro proti zdržel schváleno. Rozhodnutí o absolutoru jmenovitým hlasováním. Devatenáct 5, pozměňovací návrh pět pro, proti, zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh šest pro, proti, zdrželi se schváleno, sedm pro, proti, zdrželi se. To by mohlo být zamítnuto, ale uvěříme sedmičku. Konec, zamítá se. 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, 9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 10 pro, proti, zdrželi se. 10 pro. Ověříme tu desítku. Konec. Zamítá se 11 pro, proti zdrželi se schváleno, 11 pro, proti, zdrželi se schváleno, 13, 12 pro, proti, zdrželi se schváleno, 13 pro, proti, zdrželi se zamítá se, 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, 15 pro, proti, zdrželi se zamítá se, 16 ústní pozměňovací návrh, samotný text pro, proti, zdrželi schváleno, 17 pro, proti, zdrželi schváleno, Zamítá se 18 pro. Proti zdrželi se schváleno. 19 pro. Proti zdrželi se schváleno. 20 pro. Proti zdrželi se schváleno. 21 pro. Proti zdrželi se. Můžeme prověřit 21. Schváleno. 22 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno podle mě, ale radši ověříme. 22. Schváleno. 23 pro. Proti zdrželi se schváleno. NV4 Můžeme udělat všechny envy eh, společně? Ne. NV 4 až 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. NV 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď se usnesení jmenovitým hlasováním. Konec hlasování. Máme víc než půlku za sebou. Teď eh, agentura pro drogy, takže rozhodnutí udělení absolutéra jmenovitým hlasováním. Konec hlasování. 24. Usnesení začínáme pozněcí námi 4. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 5. Ústní pozněcí návrh, námitka Teď samotný text pro, proti, zdrželi se. Schváleno 6 pro, proti, se schváleno 7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Líbe 7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Text jsme hlasováním. Konec hlasování 21.3, prosím, děkuji. EMSA, Evropská agentura pro námořní bezpečnost, jednička pro, proti, zdrželi se schváleno. Rozhodnutí o udělení absolutora jmenovitým hlasováním. Konec hlasování 21.3. Usnesení kompromis A pro proti zdrželi se schváleno. 6 pro proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 7 odpadá, 8 pro, proti zdrželi se schváleno, 9 pro, proti zdrželi se schváleno, 10 ústní pozměňovací návrh, to je samotný text, pro, proti zdrželi se schváleno, 11 pro, proti zdrželi se. Tran, eh, schváleno tran 4 pro, proti zdrželi se schváleno, tran 6, 8 až 8, 7, 6, 7, dobře, pro, proti, zdrželi, schváleno. Teď text, celý text jmenovitým hlasováním. Konec hlasování 24. Enisa. Pozměňovací návrh 1 pro proti zdrželi schváleno. Udělení absolutoria jmenovitým hlasováním. Konec 24. Začneme usnesení pozměňovací návrh 5. Pro, proti, zdržel se. Zamítá se. 6 pro. Můžeme prověřit pětku. Sedmnáct sedm. Šest pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 7 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Můžeme to ověřit, sedmičku. Myslím, že zamítnu to. Schváleno jedním hlasem. 8 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 9 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 11 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 12 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 13 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 15 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 16 pro, proti, prověříme 16. Myslím, že zamítnuto. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdrželi se. Můžeme prověřit i 17. Schváleno. Jednoznačně schváleno. Celý text jmenovitým hlasováním. konec hlasování 21.3. Evropská unie, eh, agentura pro železnice, eh, jednička pro proti schváleno a mm, nyní rozhodnutí o absolutoriu jmenovitým hlasováním. Konec hlasování 24. A máme tu usnesení, kompromis A pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozněcí návrh 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se. Můžeme ověřit. Myslím, že schváleno. Schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 10 s pustním pozměňovacím návrhem s tím, e, samotný text pro, proti zdrželi schváleno, 11 pro, proti zdrželi se schváleno, 12 pro, proti zdrželi se schváleno, 13 pro, proti zdrželi se schváleno, 14 pro, proti zdrželi se. Myslím, že schváleno ověříme 14. 14. Pozměňovací návrh 14. Je to schváleno. 15 pro, proti. Prověříme je 15. Myslím, že schváleno. Schváleno, ano. trend 2 nebo můžeme udělat unblock tran 2 až 15? Žádné námitky? Pro? Proti zdrželi. Schváleno. Celé usnesení jmenovitým hlasováním. Končím hlasování. 20 ke 3. ESMA jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní e, udělení absolutoria, hlasování po jménech. Hlasujte, prosím. Končím hlasování 19 ke 4. A nyní rezoluce. 4 pro, proti zdrželi se schváleno, 5 pro, proti Pět prověříme, prosím. Končím hlasování schváleno. Šestka pro, proti, zdrželi se schváleno. Sedm pro, proti, zdrželi se schváleno. Osm pro, proti, zdrželi se schváleno. Devět pro, proti, tak prověříme devítku. zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se, schváleno jedenáct, bez pozměňovacího ústního eh, změny, pro, proti, zdrželi se, schváleno dvanáct, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto třináct, pro, proti, zdrželi se, schváleno, prověříme třináct. A je to schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 15 pro, 14 pro prověříme. Končím hlasování schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se schváleno, 16 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že schváleno, prověříme 16. Končím hlasování, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se. Stejnou mm, většinou zamítnuto, 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ekon 1 až pět nebo čtyři nebo dvě unblock, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní eh, rezoluce eh, jmenovité hlasování. Prosím, hlasujte. Ještě jeden hlas schází. Končím hlasování. Schváleno 18 hlasy proti čtyřem. Nyní ETF. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. E, o rozhodnutí e, po jménech o udělení absolutoria. Prosím, hlasujte. To je 43 nadace odborného vzdělávání, 33 nadace odborného vzdělávání, 19 k 4, rezoluce 4 pro, proti, zdrželi se a prověříme. Čtyřku prověřujeme. vykončím hlasování schváleno. Pět pro, proti, zdrželi se. Schváleno šest pro, proti, zdrželi se. Schváleno sedm pro, proti. Prověříme sedmičku. light majority, but I couldn't swear it. Yeah, it is, no, it is rejected. Zamítnuto. 8, kde je pro, proti, prověříme osmičku. Check is over. It is... Končím hlasování zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se schváleno, 10 bez ústní změny pro, proti, zdrželi se schváleno, 11 pro, proti, zdrželi se schváleno, 12 pro, proti, zdrželi se, prověříme 12. Schváleno. Ample, můžeme dělat Ample Unblock 2 až 7. Ne. Takže nemůžeme to udělat tam blok. Tak Ample 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ample 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ample 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ample 9 je vytečen. A nyní hlasujte jmenovitě o celé rezoluci. Vote is closed. Končím hlasování schváleno 21 hlasy proti třem. Nyní EU Líza. E, nyní pozměňovací návrh 1 pro, proti zdrželi se schváleno. Rozhodnutí e, hlasování jmenovitým. Končím hlasování. Sváleno 19 asi proti 4. A nyní rezoluce. Šestka pro, proti zdrželi se sváleno. Sedmička pro, proti zdrželi se sváleno. Osm pro, proti zdrželi se sváleno. Devět pro, proti zdrželi se sváleno. Deset pro, proti zdrželi se zamítnuto. Jedenáct pro, proti zdrželi se sváleno. Dvanáct pro, proti, zdrželi se, prověříme dvanáctku, myslím, že schváleno, ale. It's okay. It's... Schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno 14 pro,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 a nyní hlasujte jmenovitě o celém textu. The vote is closed, 22. Končím hlasování, schváleno 20 hlasy pro dvěma. 35 EU OŠA i jednička pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní eh, jmenovitým hlasováním rozhodnutí o udělení absolutoria. Končím hlasování a je to 21 proti 3. Rezoluce jednička pro, proti, zdrželi se. A můžeme tu čtyřku tedy zkontrolovat. Myslím, že to bylo schváleno. Ne, je to zamítnuto. Rovnosti hlasu pětka pro, proti, zdrželi se. Pětku také prověříme. Zamítnuto. Děkuji. Šestka pro, proti, zdrželi se schváleno. Sedm pro, proti, zdrželi se schváleno. Osm pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověříme osmičku. Okay, it is adopted. Schváleno. Devítka pro, proti, zdrželi se Devítka zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se. Schváleno jedenáct pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto dvanáct pro, proti. Prověříme dvanáct It is rejected. Zamítnuto 13 pro, proti, zdrželi se. Můžeme prověřit třináctku, to je... It is clearly rejected. Jasně zamítnuto. Zamítnuto, omlouvám se. 14 bez ústní změny. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. E, můžeme udělat M unblock takže M pro unblock, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. E, nyní e, hlasujte po jménech o celkovém textu rezoluce. The vote is closed, 21. Končím hlasování 21 pro 3 proti. Nyní 36, pozměňovací návrh 1, pro, proti zdrželi se schváleno. Nyní eh, hlasujte po jménech udělení absolutoria, Euratomu, a je to 20 ku 4. Nemáme žádné pozměňovací návrhy pro rezoluci, takže nyní hlasujeme eh, eh, po jménech opět o rezoluci. Končím hlasování. A je to 21 ku 3. Děkuji. Eurofound Irsko. Jednička pro, proti, strčeli se, schváleno. E, nyní e, hlasujte po jménech o udělení absolutoria. A je to 21 k 3 schváleno. Rezoluce 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 5 pro, proti, zdrželi se schváleno 6 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 6. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale Není to tak jasné. Zamítnu to. Sedm pro, proti, zdrželi se schváleno. Osm pro, proti, zdrželi se schváleno. Devět pro, proti, zdrželi se schváleno. 10 bez ústní změny pro, proti, zdrželi se schváleno, 11 pro, proti, Prověříme jedenáct. Prověřujeme jedenáct. Sváleno. Dvanáct pro, proti zdrželi se sváleno Třináct pro, proti zdrželi se sváleno Čtrnáct pro, proti zdrželi se sváleno. Eh, můžeme ampl unblock. To je 2 až 7 pro, proti zdrželi se schváleno 12 pro, proti zdrželi se schváleno, 13 pro, proti zdrželi se schváleno, M 14 pro, proti zdrželi se schváleno a nyní hlasujte o rezoluci po jménech. Končím hlasování 21 3. Děkuji. Eurojust jednička pro proti zdrželi se schváleno. A nyní hlasujte po jménech o udělení absolutoria. Končím hlasování 20 ku 4. Rezoluce 4 pro, proti zdrželi se schváleno. 5 pro, proti zdrželi se schváleno. Můžeme prověřit, pardon, pětku. Myslím, že to bylo schváleno, ale ano, bylo to jasně schváleno. 6 pro, proti zdrželi se schváleno 7 pro, proti zdrželi se schváleno 8 pro, proti zdrželi se zamítnuto 9 pro, proti zdrželi se schváleno 10 odpadá 11 pro, proti zdrželi se schváleno 12 pro, proti zdrželi se schváleno 13 pro, proti zdrželi se prověříme 13 Končím hlasování. Je schváleno 14 bez ústní změny pro, proti, zdrželi se schváleno, 15 pro, proti, zdrželi se schváleno, 16 pro, proti, zdrželi se schváleno, 17 pro, proti, zdrželi se schváleno, 18 pro, proti, zdr... hmm, prověříme 18. a je to schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se schváleno, 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrhy líbe můžeme udělat unblock, 4 až 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Rezoluce eh, jmenovitým hlasováním jako celek, prosím. Končím hlasování, schváleno 21 hlasem proti třem. Nyní 39 Europol, poznací návrh 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Rozhodnutí o udělení absolutoria po jménech zahajuji toto hlasování. Končím toto hlasování 20 k 4. Rezoluce od 5 pro, proti, zdrželi se schváleno 6 pro, proti, zdrželi se schváleno 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 8 pro, proti. Z, prověříme osmičku. Zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se. Tak prověříme devítku, prosím. Schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se schváleno 11 pro, proti, prověříme 11. Schváleno 12 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 12. Nevidím jasně, tak je to zamítnuto. 13 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 14 pro, proti zdrželi se schváleno, 15 pro, proti zdrželi se schváleno, 16 pro, proti, prověříme 16, prosím. Schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 bez ústní změny pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, pro proti, zdrželi se. Prověříme 21. A je to schváleno. 22 pro, proti zdrželi se schváleno. 23 pro, proti zdrželi se schváleno. Eh, Libe, Libe a 1, 1 a 5 eh, dohromady, kdo je pro, proti zdrželi se schváleno. Nyní rezoluce eh, jmenovitým hlasováním. Končím hlasování 21 ku 3 schváleno nyní agentura pro základní práva. Jednička pro proti zdrželi se schváleno, rozhodnutí o absolutoriu jmenovitě, prosím, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasování. 21 k 3 rezoluce. Pozměňovací návrh 4 pro, proti zdrželi se schváleno 5 pro, proti zdrželi se schváleno 6 pro, proti, zdrželi se schváleno 7 pro, proti, zdrželi se schváleno 8 pro, proti, zdrželi se schváleno 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. Můžeme vzít líbe 5 a 7 na jednou, pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní závěrečné hlasování po jménech o celém textu. Končím hlasování. 21 ku 3. Děkuji. Nyní Frontex. Jednička pro, proti zdrželi se schváleno. Rozhodnutí o absolutoriu po jménech, prosím, hlasujte. Končím hlasování. Je schváleno 19 proti 4. Rezoluce 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. 7, sváleno 8 pro, proti, zdrželi se sváleno 9 pro, proti, zdrželi se sváleno 10 pro, proti, zdrželi se sváleno 11 pro, proti, prověříme 11. Sváleno. Nyní Libe 4 a pro libe až 7 můžeme najednou, takže to je pro, proti, zdrželi se. Schváleno eh, rezoluce jako celé k tím hlasováním, prosím. Končím hlasování, schváleno 20 hlasy proti dvěma. Nyní GNSS, jednička pro, proti, zdrželi se, schváleno Rozhodnutí o udělení absolutoria po jménech, prosím, hlasujte. Končím hlasování 19 5. Rezoluce 4 pro, proti zdrželi se schváleno 5 pro, proti zdrželi se schváleno 6 pro, proti zdrželi se schváleno 7 pro, proti zdrželi se schváleno 8 pro, schváleno osmička pro, proti, zdrželi schváleno, devítka pro, proti, zdrželi se. Tak, musíme to prověřit, devítku. Tak bylo to pro. No nebylo to zase tak velká většina. A nyní rezoluce eh, s hlasováním jmenovitým. Končím hlasování a je to eh, eh, Schváleno 20 hlasy ke 4, takže tím jsme prohlasovali agentury, no a budeme moci pokračovat dál. Yeah. I call on the agenda items 51 to 58. Eh, nyní body 51 až 58 na programu. Zpravodaj přeje si tady vzít slovo. Ne, ne, ne, pardon, musíme hlasovat o společných podnicích. Joint undertakings item 43 to 50. To je 43 až 50. 43 až 50 vědí všichni, o čem hlasujeme. The rapporteur is Brian Hayes. That... Že rapporteur Brian Hayes přeje si k tomu něco říci. Ne, dobře, děkuji biologický průmysl, takže jsme připraveni. Jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Rozhodnutí o eh, absolutoriu eh, po jménech za hlasování, prosím. The vote is closed. Končím hlasování 20 k 3. Rezoluce dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno, trojka pro, proti, zdrželi se schváleno, čtyři pro, proti, tak, prověříme čtyři. Končím hlasování. Zamítnuto. Pět pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní rezoluce po jménech zahájí hlasování. The vote is closed 22-2. Clean sky. 22 Queen jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuto eh, rozhodnutí o eh, absolutoriu. Hlasujte, prosím. Končím hlasování 20 ku 4 a nyní rezoluce 2 a 3 se nehlasují, 4 pro, proti zdrželi se schváleno, 5 pro, proti zdrželi se schváleno rezoluce, nyní eh, hlasování o jménech. Končím hlasování schváleno 20 hlasy proti třem. Ex jednička a dvě, ty jsou identické. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Rozhodnutí o udělení absolutoria, hlasování po jménech. The vote is closed. Končím hlasování 18 proti 6. Rezoluce 4 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 5 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 6 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 7 pro, proti zdrželi se schváleno, 8 odpadá, 9 pro, proti zdrželi se schváleno, 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní rezoluce jmenovitým hlasováním. The vote is closed 22. Končím hlasování 20 ku A nyní palivové články a hydrogen 2. Jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Rozhodnutí o udělení absolutoria jmenovitým hlasováním. The vote is closed. Končím hlasování. sváno 19 hlasy proti 4. Rezoluce poslance návrhy 2 pro, proti zdrželi se schváleno 3 pro, proti zdrželi se schváleno 4 pro, proti zdrželi se schváleno 5 pro, proti zdrželi se schváleno 6 pro, proti zdrželi se schváleno 7 pro, proti zdrželi se schváleno 8 pro, proti zdrželi se schváleno. Rezoluce jmenovitým hlasováním, prosím. The vote is closed. 20. Končím hlasování 21 proti 3. Inovační medicíny iniciativ. Jednička je z, e, zamítnutá. Nyní prosím hlasujte o udělení absolutoria. Končím hlasování 20 ku 4. Rezoluce 2 pro, proti zdrželi se schváno 3 pro, proti zdrželi se schváno 4 pro, proti zdrželi se schváno 5 pro, proti zdrželi se schváno 6 pro, proti zdrželi se schváno 7 pro, proti zdrželi se zamítnuto 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, 9 pro, proti, zdrželi se schváleno, rezoluce jmenovitým hlasováním. The vote is closed. It is... Eh, Končím hlasování 21 k 3. Nyní je eh, fůze pro energetiku. 1, 2, 3, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní rozhodnutí oddělení z absolutoria jmenovitým hlasováním. Končím hlasování 23. Rezoluce. Pozměňovací návrh. 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 8 pro, proti, Můžeme prověřit osmičku. Check is over and it... A je to zamítnuto. 9 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 10 pro, proti zdrželi se sváno, 11 pro, proti zdrželi se, a tak musíme prověřit jedenáctku. A je to zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se. Tak 11, <clears throat> tedy, dobře, prověříme 12. Please, amendment 12. The picture is so colorful that yeah, it is, it is rejected. Zamítnuto. 13 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 14 pro, proti zdrželi se sváno, 15 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 16 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Rezoluce jmenovitým hlasováním, prosím. The vote is closed. 18 to 18 ku 6 Sesar, jednička pro, proti zdrželi se zamítnuto. Nyní rozhodnutí o udělení absolutoria jmenovitým hlasováním. Vote is closed. Končím hlasování, je to 20 ku 4. Rezoluce pozvací návrh 2 pro, proti zdrželi se sváleno, 3 pro, proti zdrželi se sváleno. Můžeme udělat teranian blok všechny. Ne, 4 až 15, to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Rezoluce jmenovitým hlasováním, prosím. The vote is closed. Končím hlasování, je to 21 proti 3. Shift to rail, eh, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, rozhodnutí o dělání absolutoria jmenovitým hlasováním. The vote is closed. Končím hlasování 18 ku 6. Nyní rezoluce. Pozměňovací návrh 2 pro, proti zdrželi se sváno 3 pro, proti prověříme 3. Myslím, že to bylo sváno, ale nevím to jistě. Schváleno 4 pro, proti zdrželi se schváleno 5 pro, proti Prověříme pět. Sváleno. Šest pro, proti, zdrželi se schváleno. Sedm pro, proti, zdrželi se schváleno. Osm pro, proti, zdrželi se schváleno. Můžeme udělat trany unblock. Takže trans 6 až 14, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní rezoluce jmenovitým hlasováním. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. And it is adopted 20... Schváleno 21 eh, ku 3. Now on the agenda, the discharge other institutions, item... A nyní další instituce 51 až 58, pan Vali, a chce nám něco říci. Chtěl bych eh, poděkovat eh, zpravodajům za odvedenou práci. Eh, byla to skvělá odvedená práce a v mnoha oblastech jsme dosáhli skvělé kompromisy. Máme tady problém s jedním poznacím návrhem a to je to od ALDE ke všem těm textům absolutoria a de facto souvisí to s rozhodnutím o Brexitu. Je to politická záležitost a já si myslím, že není na Evropském parlamentu, aby hlasoval to o tom, jak se rozhodlo v některé členské zemi. Čili jsem proto, abychom toto vyškrtli ze zprávy. Respektive, pokud to projde, nechci být, aby mé jméno s tím bylo spojováno jménem našeho stínového zpravda já jsem proti ústní změně, takže já chci udržet eh, původní text. Ne, on to není ústní pozdívací změna, toto je komentář. Pardon, eh, pan, pan, Sala Frank, ale prosím vás, nepoštějme se do debaty. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom si říci, že zpravodaj byl velice vstřícný eh, vůči eh, obavám politických skupin. Myslím, že prokázal značnou dobrou vůli a myslím, že to můžeme vyřešit. Byla by totiž škoda, eh, kdyby to nemohl, se nemohl po to podepsat poté, kolik na tom odvedl práci. Já myslím, že to bylo skutečně škoda pokud bychom se aspoň trošku nesnažili zajistit to, aby ta zpráva byla tedy a měla naši všeobecnou podporu. Genau, also wir haben jetzt eine Abstimmung und wir haben jetzt nicht nochmal die Tady hlasování a nebudeme znovu tady vyjednávat o textu, to jste si měli bývali vyjednat předem. Je mi to líto, ale nyní hlasujeme a uvidíme, jak to dopadne. Začneme Evropskou službou pro vnější činnost. To je bod na pořadu jednání 51, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato, dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, trojka pro, proti, zdrželi se přijato. Tím jsme o rozhodnutí o absolutoriu. Jmenovité hlasování je zahájeno. Končím hlasování. 19 ku 3, děkuji vám. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, proti, um, ověříme sedmičku. Sedmička ověřujeme. Sedmička. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. Osmička pro, proti, drželi se přijato devět pro, proti, zdrželi se přijato deset pro, proti, zdrželi se. Ověříme desítku, prosím. Končím hlasování zamítnuto. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato 12 pro, proti, zdrželi se, přijato 13 pro, proti, zdrželi se, přijato 14 pro, proti, zdrželi se, přijato 15 pro, proti. Ověříme 15. also eh, abgelehnt. Zamítnuto 16. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A ústní návrh. Nebyla námitka, a jak vidím. Takže budeme hlasovat o tom ústním návrhu s tím návrhem pro proti, zdrželi se Eh, ještě jednou tedy je to text s ústním návrhem. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Zamknuto. Kompromis 2 pro, proti, Strželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se. Raději ověříme. Ještě chybí dva kolegové. Takže přijato. 21 pro, proti, zdrželi se přijato 22 pro, proti, zdrželi se přijato 23 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato 26 pro, proti, zdrželi se přijato 27 pro, proti, zdrželi se zamknuto 28 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, pro 34 s ústním návrhem. Má někdo námitku? Takže 34 bez ústního návrhu. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověřujeme číslo 34 bez ústního návrhu. Ještě ověřujeme. Zařízení sčítá hlasy. Končím hlasování. 12 k 9 zamítnuto. 35 pro. Ne, omlouvá se paní předsedkyně, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme 35. ku Zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti zdrželi se přijato 38 pro, proti zdrželi se přijato 39 pro, proti zdrželi se přijato 40 pro, proti zdrželi se. Ověříme, ověříme čtyřicítku. Děkuji vám, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. První část, eh, nyní ještě 46 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyři, druhá část pro, proti, zdrželi se. Ověříme druhou část návrhu 46. Druhá část 46. Končím hlasování zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FED dvě pro, proti, zdrželi se, přijato. AFET 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFET 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFET 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFET 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Usnesení jmenovitě zahajují hlasování. Končím hlasování. 20 proti 3. Děkuji vám. Až jsme u bodu 52, to je Rada Evropská rada, pozměňovací návrh 1 až 4 jsou identické. Jde o odložení eh, absolutoria pro, proti, zdrželi se, přijato. A jsme u eh, absolutoria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 13 pro, proti, zdrželi se přijato 14 pro, proti, zdrželi se přijato 15 pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo přijato a raději ověříme. Přijato. Šestnáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmnáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmnáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Text jmenovitě zahajuje hlasování. Končím hlasování. 21 eh, pro. Přijato. Evropský účetní dvůr, eh, návrhy 1 až 3 identické, jde, to, jde o udělení absolutora pro, proti, zdrželi se. Přijato. Trojka odpadá. Nyní hlasujeme elektronicky za hlasování.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 The check Končím kontrolu. Bylo to přijato, ano. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, 13 odpadá, 14 se splitvou, ten první část pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Tím odpadá i zbytek, 15 pro, proti, přijato, kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato, 18 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 18. Ověřujeme návrh číslo 18. Zamítnuto. 19. S ústním návrhem má někdo námitku? Ano. Takže původní text pro, proti, zdrželi se. Přijato. 20. Pro, proti, Zdrželi se přijato. Nyní jmenovité hlasování o textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 18 hlasů pro. Evropský soudní dvůr, jednička až pětka identické pro, proti, zdrželi se přijato. Pětka tedy odpadá. Rozhodnutí o absolutoriu jmenovitě zahajují hlasování. Končím hlasování. 19 ku dvěma. Děkuji. Usnesení 6 pro, proti zdrželi se přijato 7 pro, proti zdrželi se přijato 8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 proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 21. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis D ověříme. Končím hlasování. Bylo to přijato. 17 hlasů pro, 26 pro, proti zdrželi se přijato 27 pro, proti zdrželi se přijato 28 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis E pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 odpadá, 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se přijato 44 pro, proti, zdrželi se přijato 45 pro, proti, zdrželi se přijato 46 pro, proti, ověříme, ověříme 46. -ku. Zdá se, že to bylo zamítnuto. Je to zamítnuto, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Kompromis G pro, proti,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 usnesení jako celek. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Děkuji vám, 17 ku 3. Hospodářský sociální výbor, eh, bod 55 na pořadu jednání jednička, dvojka a čtyřka jsou identické, pro,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 Ověříme osmičku. Končím hlasování. Přijato. 9 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 10 ve třech částech pro, proti, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvanáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvanáctka odpadá. Třináctka také. Čtrnáct rovněž. Čtrnáctka neodpadá. Takže 14 pro, proti, zdrželi se, přijato 15. Odpadá. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato 18 a 19 a 20 jsou identické pro, proti, zdrželi se, přijato 21 pro, proti, zdrželi se, přijato kompromis B pro, proti, zdrželi se, přijato 24 split vote pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 Ověříme 31. The Check is beendet.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 18 ku 3. Děkuji vám. A jsme u výboru regionů. Pozměňovací návrh 1 a 2. Pro. Proti. strželi se. Přijato. Tím se dostáváme k absolutoriu. Tedy jednička a dvojka. Ověřujeme jedničku a dvojku. Tedy jedna a dvě ověřujeme. Končím hlasování. 16 ku 6. Tím jsme u absolutoriu. Jmenovité hlasování o absolutoriu zahajuji.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 proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B, pro, proti, zdrželi se, přijato. 26, pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme 26. Končím hlasování. Zamítnuto. 27 ve dvou částech. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Odpadá i druhá část. 28 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se. Ověříme třicítku. Mám pocit, že to bylo přijato, ale ověříme. Končím hlasování, bylo to přijato. 31 odpadá, 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. Který si přejete ověřit? 37. Ověříme 37. 16 ku 6, 38 odpadá, 39 odpadá, 40 odpadá, 41 pro, proti, staželi se, přijato 42 bez ústního návrhu pro, proti, staželi se, přijato 43 pro, proti, staželi se, přijato 44 pro, proti, staželi se, přijato. A nyní usnesení jako celek, jmenovitě zahajují hlasování. Končím hlasování. 16 ku 5. Děkuji vám. A jsme u ombudsmanky. Jednička, dvojka, čtyřka společně pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní je rozhodnutí o absolutoriu, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování 19 ku 3. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se. Přijato 6 pro, proti, zdrželi se. Ověříme šestku. Přijato. 7 pro, proti, zdrželi se přijato 8 pro, proti, zdrželi se přijato 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis A pro,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 proti, zdrželi se, přijato 27, bez ústního návrhu pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, přijato, 31 pro, proti, A věříme 31. 31. Končím hlasování, přijato. Usnesení jako celek jmenovitě zahajují hlasování. Končím hlasování 18 k 3 a tím se dostáváme k poslednímu hlasování a to je ochránce údajů. Jednička a trojka pro, proti zřeli se přijato.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 velkou většinou přijato 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 11 pro, proti, zdrželi se, přijato 12 pro, proti, zdrželi se, přijato 13, bez ústního návrhu pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato. Mohli bychom veškeré návrhy výboru Libe sloučit unblock společně, tedy Libe 2 až Libe 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím se dostáváme k závěrečnému hlasování o usnesení, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování 18 ku 3, jeden člen se zdržel, i zde blahopřejeme zpravodajovi a děkujeme mu za práci, kterou odvedl. Děkuji vám. Tím jsme dospěli ke konci našeho hlasování. Děkuji vám mnohokrát za disciplínu a příští pondělí budeme mít ještě komisi a pak už to budeme mít hotové. Já bych krátce přerušila naši schůzi, protože pak hned budeme mít eh, bod 59 což je studie o svěřenských fondech. Ja, wir nehmen unsere Beratungen Takže budeme pokračovat v naší práci. Měli jsme krátkou přestávku a nyní začínáme opět. A to bodem 59. Je to studie o kontrole svěřeneckých fondů Evropské unie. Máme SEPST, což je Evropský studijní institut a Spravodajka je kolegyně Schmidt a já bych, také, já bych ráda předala slovo panu Nunesovi, nebo kolegovi Ferreirovi, aby nám představili studii. Já vás zde srdečně vítám. Kdo z vás eh, si přeje začít? Pan Kereira, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré ráno. Ctění poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, drazí kolegové, děkuji za pozvání. Děkuji za možnost se s vámi podělit o studiu, studiu kterou CEPS eh, dostal zadanou tímto výborem a která byla eh, financována eh, direktorátem pro rozpočtové otázky. I týká se to citlivého tématu a má mou prezentaci, o prezentaci se podělím s kolegou Chorchem. Jorge Ferrer. Mám Eh, takže eh, jsme eh, neza, jsou tu nezávislí analytici, kteří prováděli tuto studii a zabýváme se zprávou a dohledem nad vybranými svěřenskými fondy a v, v kontextu se situací uprchlíků v Turecku. Zajímalo nás to v kontextu zlepšování právních norem a evropských smluv. A obzvláštní pozornost jsme věnovali roli Evropského parlamentu jakožto rozpočtového orgánu a také ve světle e, dobré zprávy, což je v, základní listině e, e, lidských práv. Není to audit, není to kvalitativní posouzení konkrétních projektů. Zabýváme se zprávou a přehledem nad stávajícími financovacími strukturami, mechanismy a nástroji. Takže stručně, jaká je naše metodika? Kromě eh, teoretického výzkumu jsme také provedli řadu eh, různých pohovorů, jsme zorganizovali a eh, z nich jsme se mohli naučit, jaký, jaké mají jednotlivé aktéři problémy, jaké jsou hlavné komponenty těchto fondů, jak fungují. A také jsme se hodně dověděli od mezinárodních organizací a nevládních organizací, které se přímo podílí na implementaci některých z těchto projektů. Také jsme měli eh, focus eh, group v Bruselu, kde jsme si mohli vyměňovat zkušenosti. Tato tabulka schrnuje pět eh, fondů, které jsme v rámci studie přeskoumali. Evropský eh, svěřenský fond pro Kolumbii, Evropský mimořádný fond pro stabilitu a řešení eh, klíčových příčin nelegální migrace osob v Africe, dále facility pro uprchlíky v Turecku a Evropský svěřenský fond reagující na syrskou krizi, takzvaný MADAD a konečně eh, eh, svěřenský eh, fond Beku. Jeden z prvků, který jsme studovali, je, jak tyto rozmanité fondy, z nich, každý z nich je velmi specifický svým svou povahou, svým původem, jak vznikly. A článku 187 finančního nařízení máme podmínky, za nichž tyto fundy musí, mají být zakládány. Mezi nimi je jednak naléhavost. To znamená, musí vzniknout nějaká naléhavá situace nebo po naléhavá nějaká situace po e, takové krizi a musí to mít přidanou hodnotu k národním opatřením. To je velice klíčový prvek a podmínka pro způsobilost svěřenského fondu. Samozřejmě, že se svěřenecké fondy vyznačují vysokou mírou flexibility, která má svá pro a proti. Ale také z toho eh, vzniká eh, lepší viditelnost. Vznikly v době krizí, zejména od roku 2015 jsme byli svědky vzniku nových fondů, které eh, reagují na mnohé krize a dávají větší politickou váhu účastnickým členským státům. V tom hraje klíčovou roli komise a členské státy a jedním z klíčových zjištění, které dále rozvinu, je zanedbatelná role Evropského parlamentu v tomto procesu. Je Evropský svěřenský fond tím nejvhodnějším nástrojem v dané situaci? Existuje naléhavá potřeba vzniku takového svěřeneckého fondu? To je ve světle našich zjištění ta klíčová otázka, která by měla být přeskoumána ve vztahu k zapojení Evropského parlamentu. Evropský účetní dvůr, s ním jsme rovněž hovořili za účelem této studie, vydal zprávu k svěřenskému eh, fondu Beku a eh, Sice účetní důvod dospěl k tomu, že tento fond je na místě, tak doporučil také komisi, aby eh, rozvinula formálnější analýzu rozsahu, za nichž podmínky pro vznik tohoto fondu byly skutečně splněny. To je výzva, zejména pokud jde o Svěřenský fond pro Afriku, který vznikl jako Ehm, tedy krizový fond a otázka je, jaká byla eh, ta krize od roku 2015 oproti jiným letům. Jestliže to souviselo s eh, přistěhovalectvím, tak, eh, tak to je krize, která v kontextu Itálie již existovala delší dobu. A také migrace jako krizová situace v kontextu rozvoje je nesprávný přístup studie dokládá na základě akademických dokladů, že řešení prvotních příčin migrace je rozvojová otázka, která je dlouhodobá. Není to krátkodobá, krátkodobá záležitost. A nyní zpráva a odpovědnost. Eh, tady vidíme v kostce, jak tyto fondy jsou zpravovány. Evropský parlament nemá žádný Eh, statut, ne, nemá statut. Eh, je sice pravda, že Evropský parlament je zván na některá zasedání správních rad, ale ne vždy využil eh, této role. Operační výbory rozhodují o samotných projektech a jednou z otázek, které jsme nastolili této studii, je, jak ty návrhy skutečně jsou předkládány operačním výborům jakožto složky. Je to určitá um, nejasnost, pokud jde o kritéria způsobilosti a pokud jde uh, tedy o tento proces, který je um, poněkud mlhavý a může tudíž uh, odrazovat některé menší nevládní organizace. Studie poukazuje na to, že existuje jasná dělicí linie pokud jde o roli členských států jakožto dárců a roli členských států jakožto ehm, implementátorů, není to vždy úplně jasné. A znovu vzniká otázka potenciálního konfliktu zájmu. Jaké jsou mechanismy, jak můžeme zabránit konfliktům zájmu? V tom, jak jsou tyto fondy zpravovány. Znovu se dostáváme k otázce vhodnosti jestli eh, prováděcí eh, aktéři jsou skutečně eh, těmi nejlepšími k tomu provedení těchto akcí. Studie přihlíží k otázce demokratické odpovědnosti, která je zakotvená v našich evropských smlouvách a evropský, kterou má Evropský parlament naplňovat. A rovněž přihlížíme k různým prvkům fondů a tak dále, ex ante a ex post nepřekvapí vás, že studie dospívá k závěru, že pokud jde o odpovědnost ex ante, tak je tu poměrně nízká míra dohledu. Evropský parlament může schválit nezávazné usnesení, ale nemůže změnit cíle a působnost těchto fondů. Je sice pravda, že parlament schválil v novém finančním nařízení tuto možnost vytváření svěřenských fondů, ale jedno z našich doporučení je, že na základě této studie bychom měli eh, znovu přehodnotit postupy, jimiž jsou svěřenské fondy zakládány, abychom mohli zajistit demokratičtější dohled. Evropský parlament může být pozván na tyto Eh, zasedání, které bylo zorganizováno tedy v září 2017, ale eh, Evropský parlament nemá žádný oficiální statut a to je problém z hlediska řady výborů v tomto parlamentu, které poukázaly na nutnost být eh, v rámci těchto strategických rád více zapojeni nyní odpovědnost ex post. Samozřejmě, že Evropský parlament je informován, Evropská komise prezentuje výstupy a výsledky různých projektů a zprávy o pokroku. Samozřejmě, že tento parlament také získává, eh, dostává výroční zprávy. Budeme mít čas eh, se zabývat eh, těmi fondy. Tedy nemáme teď čas se tím zabývat do podrobna, ale v té studii jsou podrobné, je podrobný rozpis prováděcích aktérů každého z těchto fondů. Také tematické priority, možná v průběhu otázek a odpovědí vám můžeme samozřejmě dát další podrobnosti. Například EU eh, e Turkey eh, Refugee Facility, což není oficiálně Syřecký fond, ale bylo to schváleno eh, ve světle eh, uprchlické krize. Zajímavé zjištění je, že když se zabýváme implementačními aktéry, tak tady vidíte, že velká většina z nich jsou národní organizace a mezinárodní rozvojové organizace a nevládní organizace. A jedna z klíčových výzev je zajistit, aby skutečně bylo, eh, do, byly dodány finance, které umožní nezávislou práci eh, nevládních organizací. Takže tady byla velice zajímavá eh, zpráva o současné situaci v Turecku a v podstatě dospěl k tomu, že je velice těžké za těchto okolností dosáhnout toho, aby byly splněny dané cíle a aby to, eh, aby to přispívalo k budování eh, kapacity a eh, skutečnému mm, plnění výzev. Dále, Svěřenský fond Afrika, to je taky zajímavé, také zajímavé. Také otázka um, zvládání migrace, zejména v Severní Africe. Tady vidíme otázku podmíněnosti. Jedna z charakteristik tohoto fondu je, že vidíme eh, přístup ministerstva vnitra, kdy, který, který přístup, který eh, může vést tomu, že orgány ministerstva vnitra mohou kontrolovat migraci jakožto podmínku. My eh, chceme spochybnit takový přístup a kompatibilitu s evropskými rozvojovými cíly. Etiopie je samozřejmě jedním z velkých příjemců a tady máme společnou agendu mobilitu z Etiopii a kondicionalitu, která je naprosto jasná. očeká se, že Etiopie bude muset eh, splnit řadu různých eh, eh, úkolů, Jedním z, jedním z příspěvků této studie je ukázat důležité vazby mezi těmito fondy a politickými agendami, a ke kterým musí Evropský parlament při, přihlížet. Fondy v této oblasti jsou základními nástroji um, máme vlastně zahraniční politiku prostřednictvím financování, a jak jsem řekl, stanou se z toho v podstatě nástroje pro implementaci um, a to, že Evropský parlament není tak zapojen, tak z toho samozřejmě vyplývá otázka, jak by to mělo fungovat, jak by měla fungovat ta migrační zahraniční politika když vycházíme pouze z, z naléhavých situacích, tak to z toho vyplývají jasné eh, eh, určité výzvy, protože jsou tu některé nezávazné mimosmluvní nástroje, eh, mimo rozpočtové nástroje. Mimo smluvní. Znamená, že Evropský parlament není součástí diskuze, například v rámci partnerství s Afrikou, Existuje celá řada různých politických nástrojů, které jsou eh, při, eh, které, s řadou eh, afrických zemí. Otázka um, ehm, readmisí a otázka vracení. A to jsou všechno věci, které jsou mimo smluv. A pak například prohlášení EU Turecko. To není mezinárodní dohoda. Je to pořád ještě před soudem, Eh, kdy se má určit, eh, kdo to vlastně, eh, kdo za to vlastně zodpovídá. A přesto to bylo napojeno na Evropskou facility pro uprchlíky, kdy se má implementovat vlastně, přitom se stále bavíme ještě o tom, co to, co to vůbec je. Takže tato myšlenka rozvoje, tak té studii také, tedy se vyzývá, abychom byli velice opatrní, pokud jde o možnost eh, omezení migrace, tak to je nesprávná představa, že to k tomu může vést. Toto jsou otázky, které musí být skutečně bedlivě zváženy. Um, je to spíš rozvojová otázka, která by měla být odpojena od kontroly migrace. Dále, nabídka miliard eur zemím, jako je Turecko. Jak, na, jak tomu přijde Evropská unie? Evropská unie je pak velice zranitelná vůči politické vůli vlád, jako je Turecko, hledat řešení, které je. Takže nabízet více peněz takovým zemím jako Turecko, aby dělali něco, co má dělat Evropská unie, to by minimálně mělo být demokratičtěji probráno. A nyní dám slovo kolegovi Chorchemu, který nás eh, provede eh, zbytkem prezentace. Já budu hovořit trošku o lekcích, které si můžeme vzít z jiných trust fundů. Musím říct, že evropské fondy jsou eh, zvláštní, nedají se úplně srovnat. Eh, Podobně jako Evropská unie je trošku jiná než jiné instituce. V EU e, se to těžko srovnává s těmi e, svěřenskými fondy. Je to trošku něco jiného. Máme třeba fondy jako takzvaná blending facility pro zahraniční činnost, čili tam máme Evropskou investiční banku a mezinárodní banky, které do toho společně investují. Jde tady o rozšíření e, možnosti financování, čili to je něco úplně jiného. Oni tedy fungují eh, podobně, ale eh, jinak eh, se těžko dá říct, že by to mělo něco společného. Také byly provozovány různě, zvlášť, ale teďka mají společné kanceláře. Čili to opravdu těžko Eh, říct, co eh, by, eh, jak by se to tady dalo srovnávat. A to se opravdu nedá srovnat, protože to je mnohem, tam je mnohem více dárců a te, ten proces je prostě složitější. My se díváme tady v této studii na trust fundy. Eh, všem ty trust fundy, které my tady máme, to jsou vlastně jakési projevy eh, politických nouzových stavů. Nicméně hm, existují určité eh, možnosti poučení z toho. Když se podíváme na trust fundy prostě z různých míst, tak tady skutečně máme problém v tom, že eh, země prostě do toho vloží nějaké peníze a tím si koupí vliv. Eh, mohou tam do toho vstupovat různé národní eh, preference a potom ty fondy jsou vázány určitým způsobem použití těchto fondů a pak eh, eh, de facto eh, určité instituce mohou dosahovat svých cílů tím, že si vlastně jakoby koupí logo nějakého mezinárodního fondu. To sledování těch seřenských fondů mnohdy se říká, že tady jsou ty mezinárodně lepší, ale ty, co máme my, tak to jsou takové ty, jak říkám, eh, fondy pro případ nouze, které byly, které byly eh, vytvořeny za určité situace. Eh, u Spojených národů je zajímavé to, že tam existuje jednotný portál a také společný, společná kancelář která umožňuje koordinovat eh, eh, různé prostě to, co mezi sebou eh, takto provádějí. Lépe se to sleduje, lépe se tam vyhledávají informace. V Evropské unii tyhle ty svěřenské fondy si jedou po své linii a jsou velice odlišné. A měli bychom se tedy eh, zaměřit na jiné věci, které se stávají eh, charakteristikami těchto fondů. <clears throat> My jsme eh, některé tedy prověřovali, některé opravdu odpovídají těm konkrétním požadavkům, ale pak jsou jiné, kde by mohlo být, mohla být větší míra koherence Eh, pak je taky otázka, proč tam je, třeba máme svěřenský fond kolumbijský a tak dále. Eh, pak jsou tady jiné fondy, na které jsme se zaměřili. Eh, my jsme se tedy zaměřili na většinu mezinárodních fondů a také takové ty smíšené facility, které jsou v EU. A ty jsou tady pro případ eh, jaksi, eh, různých eh, potíží. Otázka je, co potom, kdy, co, co má být tedy, jakmile se ta, ta nouzová situace normalizuje, tak potom co, co s těmi fondy, které jsou vytvořeny pro mimořádné situace. <clears throat> No, naše doporučení tak eh, k tomu patří takzvaný fitness check, čili to skutečně je třeba prověřit, jaká je tam účinnost, eh, smysl, eh, důležitost, koherentnost s evropskými hodnotami. Ano, máme určité ty nouzové svěřenské fondy, ale je třeba se také ohlédnout za tím, co bylo skutečné co byl skutečný smysl. Eh, další zajímavý bod, eh, my máme Trust Fund pro Afriku, který má být takovým nouzovým eh, fondem, ale <clears throat> je to opravdu tak. De facto on se zaměřuje také na některé věci, které řeší už Evropský rozvojový fond, čili proč to tak je, proč eh, nebo jakou hodnotu, jaký přínos má to, eh, že ty nouzové fondy vstupují do stejných tématik jako standardní fondy. Dále eh, v těch ustavících smlouvách těchto fondů by mělo být také stanoveno, že by, se, by, by měli tedy se zabývat tedy implementačními organizacemi a tak dále. A to není úplně jasné. A de facto otázka je, jak, jakým způsobem by potom měli fungovat. Takže pak se vyskytují ještě otázky, proč máme delegovanou spolupráci s českými zeměmi. A já bych to tady předal kolegovi. Yes, we basically recommend that the constitutive agreements are... Uh, ano, takže tady máme eh, facilitativní dohody. Tady eh, by se velice mělo dbát na eh, různé a priori preference, které jsou tam od začátku zapsány. Tady by totiž mohlo docházet eh, ke střetům zájmu eh, členských zemí, které jsou dárci a členských zemí, které jsou provádějícími agenty. <clears throat> Ano, takže ano, to je na vysvětlení toho, co přesně znamená tato věda. Eh, pak tady máme samozřejmě eh, to, že jde o eh, další příležitosti pro demokratickou odpovědnost. Otázka je tedy samozřejmě, jakým způsobem ty trust fundy vznikají. Samozřejmě víme, že je nutná ta flexibilita eh, řešení nouzových situací, ale samozřejmě je eh, eh, tady taková otázka, nebo spíše obava odkopávání demokratické, demokratického mandátu. Eh, navíc eh, de facto my, jsou to prostředky, které jsou vyčleněny z rozpočtu a tím jsou vypo, vyčleněny z eh, demokratické kontroly. Otázka, proč to je. Chybí peníze a proto se vytvoří něco, co stojí mimo tu demokratickou kontrolu. Je to tím, že tedy v, nejsou prostředky v žádném rozpočtu, nebo vlastně proč se to takto provádí? a je nedostatek prostředků v rozpočtu eh, důvodem pro to, aby se vytvořily eh, fondy, které stojí mimo eh, demokraticky kontrolované struktury. Já bych tomu jenom dodal, že je to také souvisí s náklady řízení těchto fondů. Tady totiž není vždy jasné, Eh, nakolik eh, jsou efektivní, nákladově efektivní eh, současné řídící struktury. To je jenom tak na doplnění. Ano, je to všechno? No, tak tady, pardon, Pokud se vrátím tedy k tomu rozšiřovanému eh, využití EUTF. Další otázka, kterou se zabývá naše studie, je, jaká jsou práva Evropského parlamentu eh, v tom eh, operativním výboru. Ano, to je samozřejmě exekutivní orgán a samozřejmě na úplně jiné úrovni. Otázka je, jaká je ta výměna informací s Evropským parlamentem. No a tím se tedy Eh, dostáváme k konci studie, kde se hovoří o principu institucionální rovnováhy, eh, otázka eh, demokratické zodpovědnosti, demokratické kontroly a otázka je, zda se tím náhodou nenarušují principy smluv. Tak, pak je tady otázka těch eh, eh, fondů, se kterými se už vlastně zabývali. Eh, a opět tady je otázka, jak to všechno se shoduje s demokratickými právy a demokratickými principy. Čili na jedné straně tady máme snahu řešit nouzové situace, na druhé straně je tady otázka nezávislosti Eh, implementační organizace, co s tím máme se více zaměřovat na nevládní organizace eh, a co když jsou tam preference, které nevyhovují záměrům EU. No a pak tady je další čas eh, doporučení. Bychom měli mít jednotný Eh, úřad nebo jednou kancelář EUTF, eh, která zajistí jednotný přístup a řízení eh, všech těch fondů. My jsme to porovnávali s trust fondy, tak jak fungují jinde ve světě a zabývali jsme se příklady a otázkou, jestli je možné je využít také v EU. No a pak tady máme to konečné doporučení, a sice, že cíle musí být eh, konsistentní se smlouvami a s obecnými principy. To je bod, který se objevuje v naší studii. A sice eh, máme tady spoustu eh, trust fundů pro migraci, pro Afriku a tak dále. Zdá se, že tady směšují Eh, různé zájmy rozvojové eh, s vnitřními a tak dále. Eh, v tom rozvojovém financování třeba na straně OSN také se vždycky objevila ta otázka, prostě jak Eh, to je s rozvojovými fondy versus různými zájmy, které se do toho jakýmsi způsobem vměšují. A my víme z mezinárodního rozvojové úsilí v praxi, že je eh, velice pochybné, jestli se má rozvojová pomoc kombinovat s nějakými dalšími cíly. Měli bychom eh, v Evropské unii eh, se skutečně řídit našimi vlastními principy, i když fungujeme v zahraničí. V podstatě je, je, je to otázka, jak ty principy se uplatňují, jestli se nespochybňují. Děkuji. Yeah, yeah, I can't take Any more? Je další? Ne, to je, to je vše. Takže děkuji, že jste se dostavili. Děkuji za prezentaci studie, děkuji za doporučení na konci. Myslím, že to bylo užitečné. Nebude, abychom měli na konci nějaká pozitivní doporučení. A nyní paní Schmidt, paní zpravodajka má slovo. Děkuji. znám studii, já jsem si ji prostudovala. Eh, kdybych to nyní slyšela poprvé, tak bych se z toho asi zbláznila. Eh, takže děkuji, děkuji. Já považuji tu studii za velice zajímavou a extrémně znepokojivou. Já jsem vždy byla velkou zastánkyní těchto fondů, nebo je to rychlé, nebyrokratické řešení, flexibilní pomoc a podle mě je to důležité takto pomáhat, ale závěry a poznatky, ke kterým dospěli autoři studie, pro spochybňují masivně tuto koncepci svěřenských fondů. Já bych eh, tady ráda zopakovala několik věcí, které již eh, řekli autoři studie, protože je považuji za zcela zásadní. téměř bych to mohli nazvat jako ospravedlnění, ale důvodem pro ty trust fundy to je flexibilita a rychlé přidělování prostředků. Ale otázka je, čeho se proto vzdáváme, pokud eh, zejména s ohledem na demokratickou kontrolu a odpovědnost skládání účtů. Podle mě je strašlivé, že eh, svěřenské vody, eh, fondy EU nám jsou prodávány s tím, že je to úžasně rychlé, flexibilní řešení a nyní se ovšem ukazuje, že není možné jasně dokázat, že to provádění skutečně funguje rychleji než u jiných e, zahraničně politických fondů či nástrojů. Dále je třeba si položit důležitou otázku jak důležité pro nás v zahraniční politice je, abychom mohli vystupovat strategickým způsobem, když současně role parlamentu jakožto instance demokratické kontroly je takovýmto způsobem obcházena. Dále střety zájmu, o těch se již hovořilo. To je masivní problém u svěřenských fondů. Ti, kteří rozhodují, to je komise a členské státy. Členské státy takto Eh, se musí finančně na tom účastnit a proto pak mohou spolu rozhodovat při výběru projektů. Což ovšem může eh, vést tomu, že ty projekty budou vybírány zaujatým způsobem. Projekty jsou Eh, prováděny zejména organizacemi členských států, což opět velmi spochybňuje výběr projektů. Jak nezávislé jsou členské státy? A jsou skutečně vybírány ty projekty, které představují největší přidanou hodnotu? Já jsem velmi skeptická v tomto ohledu. A jsme to slyšeli, náklady na management, eh, na řízení fondů jsou podle mě mimořádně vysoké, takže o nákladové efektivitě tady vůbec nemůžeme ani hovořit. Komise je zavázána e, před zřízením svěřenského fondu a také během jeho fungování neustále prověřovat, zda jsou splňovány podmínky a zda je tam jasná přejedná hodnota, která jde nad ty cíle národních e, nástrojů a i stávajících evropských nástrojů. Tady kladu otázku. Analýz, probíhá tato analýza ze strany komise, respektive proč ještě tady nemáme nějaký standardizovaný postup na komisi pro tuto kontrolu, pro tu analýzu. Proč jsou to stále ještě neformální jednání, poznámky? Proč tam není nějaký jasný postup této analýzy? Další nadřazený cíl je zlepšení flexibility a viditelnosti Evropské unie v zahraniční politice. Já si kladu otázku, jak má vůbec vzniknout ta viditelnost. Potřebujeme tuto studii tak, abychom měli informace o všech svěřenských fondech na jednom místě a já si troufám říci, že velmi málo občanů vůbec ví, že takovéto svěřenské fondy existují. A další věc, která mi velice vadí, kontrolní funkce Evropského parlamentu je důsledným způsobem obcházena. Syrenské fondy mají být jakési pokračování stávajících zájmů komise či jednotlivých členských států a proto je velmi důležitý, aby role parlamentu nebyla zanedbávána, protože se jedná o legitimaci výdajů, které vůbec nepodhávají, nepodlehají jinému typu demokratické kontroly. Nebo mělo by tedy vhodné, abychom eh, tam mohli být nějak přistoupeni, ale tam není oficiální status eh, pozorovatele, to mě připomíná eh, na tu situaci se EIB třeba. Já si myslím, že bylo vhodné, kdyby takováto zasedání se nekonala během štrasburských týdnů nebo v pátek, nebo v Bogotě, nebo v Bangui, neboť pro nás, pro parlament, prostě není jednoduché se pak těch jednání účastnit v roli pozorovatele. Také zvláštní je skutečnost, že členské státy jsou zastupovány při výběru projektů prováděcími agenturami. To bylo zejména o fondu BECO, kde tam Německo a Francie do toho Operation Committee zastala své vlastní agentury, ale Kolumbie, Svěřenský fond. Ve studii se říkalo, že tam ten fond vznikl zejména v důsledku intervence Španělská. Nouzový fond pro Afriku a Sýrii byl podporován, či možná po, vyžadován komisí. Tady mi z toho vyplývá otázka, jak můžeme vůbec zajistit, že nebude vznikat celá řada dalších svěřenských fondů, pokud nějaká země bude toho názoru, že potřebuje prosazovat své zájmy prostřednictvím zahraničně politických intervencí Evropské unie, výběr projektu. To vidím také relativně obtíž, jako obtížnou záležitost, eh, pomoc, potřeba jako ty Action Fissions u Operational Committee, to bývá v podstatě pouze schvalováno. Já vůbec nevím, jak ty koncepty vznikají, či jak jsou vybírány. Tady je tedy celá řada otázek, které pro mě vyplývají z té studie, jsou čím dál tím palčivější. Také jde o prostředky členských států. A ještě jednou zúraznuju, my tam dáváme Ti, kteří dají peníze, mohou pak eh, spolu rozhodovat při těch projektech. Kde je tedy přidaná hodnota těch eh, svěřenských fondů? Tady se vracím k začátku. Pokud ta flexibilita, která je požadována, nefunguje a eh, je to vlastně ve střetu s těmi dalšími stávající finančními nástroji. Pokud jediná jasná přidaná hodnota je v tom, že členské státy mohou financovat projekty, které potom provádějí vlastní agentury, tak nevím tady zcela masivně mám tu otázku eh, pro mě, tedy masivní otázka po smyslu eh, těch svěřenských fondů studie dokládá, že komise a členské státy chtějí eh, vydávat peníze rychleji a flexibilnějším způsobem. To podle mě je důležité a vždy bylo. Ovšem, mě není jasně, jaký zda, tedy máme momentálně situaci nouze, naléhovou situaci a zda tyto finanční nástroje jsou ta správná cesta pokud kontrolní instance, tedy Evropský parlament, je tak eh, naprosto obcházena, jak to zde ve studii je doloženo. Eh, chci ještě oznámit, že bych ještě ráda dala slovo stínovým zpravodajům, ale oni zde nejsou a proto tímto uzavřu své vystoupení. Děkuji. Ano. Není nás tu moc, bohužel ale děkuji za tyto poznámky. Měli bychom dát komisi možnost za pár minut eh, zareagovat na některé z těch věcí, které jste uvedla, zareagovat na tu studii, ale ještě předtím pan Celer. Prosím. Děkuji, Dereku. Já jsem velmi vděčný autorům této studie. Bohužel potvrdili veškeré mé podezření, veškeré výhrady, které jsem měla od samého počátku vůči těch, těmto svěřenským fondům a potvrdili je v plné míře. Tyto svěřenské fondy pro mě byly prostředkem, jak obejít kontrolní práva Evropského parlamentu ještě ve větší míře, než jak jsme to zažili či zažíváme u Evropského rozvojového fondu. A vše to, co bylo slíbeno a v co věřilo, věřili kolegové a kolegyně, se nedostavilo. Například ten EU Emergency Trust Fund pro Afriku. To bylo rozhodnutí členských států v Valette eh, eh, v kontextu uprchlické krize. Přáli si tehdy mít rychlá opatření jak by mohli eh, řešit ten migrační tlak, který ovšem neexistuje od roku, teprve od roku 2015, ale který eh, pronikl na veřejnost v důsledku tragické nehody na Lampeduze. Bývali by to mohli řešit již dříve. Ovšem já tam u tohoto svěřenského fondu vůbec žádnou emergency nalehovost nevidím. Byl založen v roce 2016, měl přitáhnout další peníze. 90 tam jdou peníze z Evropského rozvojového fondu, z EDF a z rozpočtových eh, podílů z všeobecného rozpočtu z 10%, a teď je 90%, a 10% to jsou člá, příspěvky členských států, také Norska a Švýcarska, ale mně bylo řečeno, že ty trvají na tom, aby pomocí jejich peněz byly prováděny ty rozvojové projekty, které si oni jak si vyberou u EDF, u rozvojového fondu a také v případě prostředků pro rozvojovou politiku ve všeobecném rozpočtu nám bylo vždy řečeno, že se jedná o dlouhodobě účinné programy, které mají podpořit rozvoj v určitých regionech a zemích, které mají potřebu rozvoje. A najednou je tedy možné tady odebrat miliardy z těch dlouhodobých programů pro mě z toho vyplývá otázka, byly ty programy špatné, anebo vůbec se nerozběhly, proč bylo třeba to měnit. A tyto miliardy se tedy nyní nasypou do toho svěřenského fondu, aby se tedy mohlo zareagovat na migrační tlak. A to i hned. Ovšem po dvou letech, poté, co ten fond byl založen, je to pouze ve fázi nasmlouvávání. A když vidím, že asi 50% těchto prostředků z toho fondu jde zpět do členských států a do jejich rozvojových agentur, a tam už vůbec nevíme, co s nimi peněmi penězi dělají, anebo to plyne jiným mezinárodním organizacím, které se rovněž vymykají naší kontrole, tak pro mne je to zcela absurdní. A pak také chápu zástupce e, občanské společnosti z těch zemí, kterým se má pomáhat, kteří se e, na mě obrací a ptají se, 2015 jste měli přeci summit, kdy veškeré hlavy států Evropské unie se zavázaly, že nám pomohou. Proč po dvou, třech letech vůbec nevidíme, že by k tomu docházelo přímo na místě u nás? Nic k nám nedošlo. A zároveň tady instituce a organizace si mohou plnit své portfolio. To je další e, doklad toho, že rozvojová politika v Evropě je čím dál tím více uh, samouspokojující mechanismus byrokratických institucí a organizací. Rozvojová politika se provozuje jako samoučel, podle metody, vždycky jsme to tak dělali. A když pak navštívíte tu zemi přímo na místě, tak zjistíte, že e, v rozvojových zemích e, mají úplně jiné potřeby, e, potřebují jiná řešení než ty, která se snažíme jim nabízet. Já tedy proto, mě už v podstatě chybí slova. Tato studie mě ještě utvrdila v mém mínění, že je třeba, abychom tady vedli nějakou zásadní debatu o té věci, zásadně se zamysleli nad tím, jak k tomu přistoupit. Co dělat s tím, že sice formulujeme cíle, ale tyto cíle pak zapadnou někam do byrokra- byrokratických strukturách někde. Na druhé straně to, co, o co jsme se vlastně chtěli pokusit pomocí naší rozvojové politiky, a totiž pomáhat lidem v jejich zemích přímo na místě, tak toto a zároveň také tam posilovat demokracii a práva občanů, že toto se dostává úplně na vedlejší kolej ten náš hlavní cíl a převládají již pouze byrokratické mechanismy, které skutečně vlastně jsou a fungují pouze kvůli sobě. Já doufám, že studie přispěje k tomu, abychom v této diskusi postoupili dál a abychom ty cíle, které jsme měli, mývali, které byly našimi cíly v našem rozvojové politice, abychom je prověřili, zrevidovali. Například eh, v rozvojovém fondě pro státy, které měly dohodu z Kotonu v rámci EU a KT, bylo kdysi naplánováno, že tyto státy budou jaksi podporovány z rozvojového fondu. Nyní to bylo převedeno do svěřenského fondu, který samozřejmě také pomáhá státům v Severní Afriky a dalším jiným zemím, které nejsou pokryty dohodou z Kotonu. A otázka je, jak to tedy vůbec k sobě pasuje, e, celé mi to nesedí. To jsou také otázky, které s tím souvisí. A jak už jsem říkal, studie nám poskytla dostatečný materiál pro to, abychom mohli vést tuto debatu a proto bychom ji také vést měli. Okay, thank you, Mr. Dobře, děkuji, pane Sale nyní je na čase, abychom dali možná slovo kolegovi z, komisi, z komise. Je tu zástupce DG NIR, DG DEVCO a také z ESVČ Sara Brigandy. Paní Ferran by možná mohla začít, pokud tu je. Děkuji. Takže já začnu, paní Montesi, jde a já chci poděkovat za tuto příležitost, za to, že jste uspořádali tuto výmě, výměnu názorů. Samozřejmě, že máme omezený čas v porovnání s mm, významem věcí, které tu řešíme. A jak bylo řečeno, bylo by dobré, abychom měli ještě další příležitosti k dialogu. A abychom bylo by dobré, abychom odsud neodešli, spíše frustrovaní, že jsme neměli dost času odpovědět eh, na všechny otázky. Chci poděkovat za přípravnou práci. Není to audit. Já bych raději, kdyby to byl audit, protože v rámci auditu komise může snáze reagovat na konkrétní výzvy. Bohužel tomu tak nebylo. Takže já chápu, že tu byla příležitost odpovědět na otázky, byla to příležitost eh, k dialogu, Avšak neměli jsme možnost eh, přístupu ke všem závěrům a nemohli jsme k tomu připojit ani určité faktické eh, korekce. Takže bylo by dobré, kdyby existovala nějaká možnost alespoň opravit určité faktické chyby nebo otázky. Nyní k některým klíčovým eh, tématům, které byly zmíněny. Já doufám, že budeme mít možnost se k tomu ještě vrátit. Na základě tedy procesu, který parlament eh, zahájí eh, v kontextu příštích debat. Škoda, že smlouva nemohla, tedy ta zpráva nebrala potaz některá fakta, související se, eh, s výkonnými zprávami za rok 2017, které ukazují určité významné pokroky. Informace které, a zprávy, které již jsou veřejné, které jsou zveřejněny na webové stránce na internetu. Takže obecně řečeno, chci poděkovat eh, konsultantům, kteří dospěli k eh, svým závěrům, s tím, že tyto svěřenecké fondy jsou důležitým nástrojem jak eh, udržitelného rozvoje. A to je, tento udržitelný rozvoj, to je cíl, který je samozřejmě sdílený mezi, komisí i parlamentem. Studie dokazují, že je tu velká rozmanitost, pokud jde o svěřenecké fondy. Je to rozmanitost, která je zcela eh, také správná a normální, protože, jak připomíná článek 187, smlouvy, eh, tedy nařízení, je možné vytvářet eh, celou škálu různých svěřeneckých fondů. A každý takový fond samozřejmě řeší konkrétní úkoly, kterému jsou zadány a které jsou schváleny eh, v jeho ustavujícím aktu. A nad tím má dohled i Evropský parlament. Společným eh, pojitkem jsou eh, ty základní věci z finančního rámce, to jest, že musí svěřenské fondy přinášet určitou přidanou hodnotu. Je těžké samozřejmě to ukázat. Pro některé fondy říkají eh, naše konzultanti, ale musí to také být něco, co se nepřekrývá, nezdvoje s dalšími finančními nástroji. A eh, to jsou ty základní, ta základní kritéria. A pak jsou tu politické cíle, strategické cíle, které eh, jsou vlastní každému fondu. Já teď z, z, zareaguji na některé komentáře, na to, co bylo řečeno po těch dopo, doporučeních. První doporučení se týká možnosti využít eh, rámce zlepšování právních, lepších právních norem i ve vztahu k eh, svěřeneckým fondům. Když hovoříme o té takzvané Better Regulation Framework, ta vychází spíše z legislativních uh, aktů. A já ještě jednou musím zopakovat, že svěřenecké fondy jsou fondy, které eh, plní určité konkrétní cíle a u nichž musí komise zajistit, eh, že implementace se bude řídit eh, veškerými pravidly účinnosti, transparentnosti, přiměřenosti a nediskriminace. A komise si toto bere k srdci. a doufám, že budeme schopni ukázat, jakým způsobem to plníme ve vztahu ke všem těm fondům, i když nemáme teď čas zacházet do konkrétností k jednotlivým fondům, že tedy respektujeme eh, princip dobré finanční zprávy. Pokud jde o ustavení každého fondu, tak založení fondu je něčím, co vychází z komitologie. A Parlament samozřejmě má v tomto kontextu určité právo dohledu. Mám za to, že některá doporučení, například doporučení 5 nebo doporučení 7, mají na mužce zejména roli parlamentu. A Eh, komise právě z tohoto důvodu a byla vždy připravena reagovat na veškeré otázky parlamentu. Vždy jsme byli maximálně k dispozici, byli jsme ochotni se dostavit do, na výbory a představit práci, která probíhá v jednotlivých seřeneckých fondech. A měli jsme několikrát možnost představit cíle a výsledky jednotlivých fondů. A to v podstatě více než jak jakýchkoliv jiných uh, fondů. Tudíž mm, já si myslím, že komise má nesmírně pozitivní konstruktivní postoj. Jistě, že uvidíme, jak to bude se, se změnou nového finančního rámce, kdy se změní role parlamentu. Parlament bude mít daleko více určující roli, protože u těch tématických fondů to bude, bude schvalovat jejich založení, u těch eh, fondů vzniklých za naléhavých situací to bude určitá předběžná konzultace. Ale již nyní eh, mohu potvrdit eh, dobrou vůli komise k tomu, aby parlament eh, byl dohloubky informován a mohl se vyjadřovat eh, k práci těchto fondů. Proto jsme parlamentu navrhli pozorovatelskou roli v rámci správní rady. Já chápu, že tu byly určité problémy, to naznačila paní zpravodajka, pokud jde o výběr eh, dat a tak dále. My jsme již přijali veškerá opatření, aby se to nekonalo v pátek, což je eh, poněkud složité potom pro parlament z hlediska účasti. A eh, například u těch afrických zemí je eh, důležité zapojit naše partnerské státy a jsme schopni zajistit účast prostřednictvím videokonference. kde může parlament být opět v roli pozorovatele. Takže ještě jednou mohu říci, že jsme zajistili komunikaci. Ta komunikace existuje. Existuje víceméně mě, měsíční e, oznamování e, ve vztahu k těmto fondům. Dále je tu výroční zpráva. pro každý fond zvlášť, kde se hovoří o jeho výkonu, o jeho dosažených eh, milnicích a tak dále. A jsme připraveni reagovat, jsme připraveni představit eh, tomto výboru také eh, stav toho fondu svěřenského pro Afriku, který je, vyvolává v parlamentu větší obavy. Pak je to také finanční výkaznictví na jednotlivé semestry, a to je rovněž parlamentu sdělováno. Takže parlament má právo eh, informovanosti a, a, a dohledu s tím, že připomínám, že je tady důležitý eh, efekt eh, jak eh, ve vztahu k dárcům, tak různým nástrojům ze strany různých nástrojů, které mm, spravuje komise musím zdůraznit, že v momentě, kdy jednotlivé finanční nástroje jsou převedeny na eh, svěřenecký fond, tak komise má potom možnost zajišťovat eh, dodržování různých eh, cílů, které přináleží ke každé rozpočtové linii nebo ke každému finančnímu nástroji. Takže komise je připravená a ochotná reagovat na jakoukoliv analýzu, případně ještě hlubší analýzu ze strany parlamentu, aby se zajistila role parlamentu u těchto nástrojů. A ještě bych chtěla připojit jednu věc související s doporučením dvě, se týká zvlášť speciálně Fondu pro Afriku. A to také to, to rozdíl mezi tím tematickým a naléhavým fondem. Takže když Fond eh, pro Afriku vznikal, nesmíme zapomínat, že tehdy eh, vrcholila krize. Eh, krize stability celého regionu, Sahelu, a u velkých jezer – byla tu krize Boko Haram a probíhala také přeshraniční krize, kdy docházelo k teroristickým útokům na severu Sahelu. Předtím, než jsme dospěli k migrační krizi, tak Svěřenecký fond byl navržen, aby reagoval na bezpečnostní krizi v Sahelu a v oblasti Českého jezera které bylo uh, dotčeno uh, útoky Boko Haram. A samozřejmě byla tu také migrační krize. Čili okolnosti si to přáli, že jsme vytvořili, že jsme dospěli k, k vytvoření toho fondu v Lavaletě na okraji konference o migraci. A migrace je součástí těch cílů tohoto svěřeneckého fondu. Ale chci zopakovat, že klíčové cíly, cíle tohoto fondu pro Afriku jsou četné. Jde tu také o příspěvek k bezpečnosti a stabilitě celého regionu Českého jezera a další cíl je přispět k boji proti těm hlubším příčinám migrace, podpořit všechny migranty podél migrační trasy, aby existovala kapacita, záchranná kapacita, abychom mohli podporovat všechny eh, eh, osoby prchlíky v této zóně. Čili je tu velká rozmanitost různých fondů, různých témat a reakce, kde vycházíme vstříc tedy té naléhavé situaci. A nyní bych chci využít této příležitosti, abych zareagovala ještě na další prvek, který nadnesla paní zpravodajka a konzultanti. A to je eh, to prolínání mezi vnitřními otázkami. Můžete prosím skončit tak za dvě minuty, protože i další kolegové by se chtěli vyjádřit. Ano, děkuji. A mluvám se, že eh, hovořím tak ze široka, ale jsou to důležitá témata. Hovořila jste už dlouho, měli bychom dát příležitost i ostatním. Takže já chci jen zdůraznit, že v rámci toho svěřenského fondu nedocházelo k žádným vyhoštěním. Naopak eh, díky tomuto fondu bylo možné zachránit 4 tisíce lidských bytostí, které se ztratily poušti. Dále do 13 tisíc osob, které byly opuštěny, oslabé, osamoceny v Libii bylo možné dát podporu těmto osobám. Takže ano, téma migrace tam je, ale ne ve smyslu e, nějakého vyhošťování a vracení, ale e, zvládání migračních toků. Abychom mohli bojovat s e, nelegálním obchodem. Ještě chci obrátit vaši pozornost k dalšímu prvku to je eh, role výkonných agentur členských států a role nevládních organizací. Důležitým prvkem je to, že v eh, ustavujícím aktu jednotlivých fondů se počítá také s eh, využitím agentur a zdrojů členských států. A já se chci vrátit k tomu, proč výkonné agentury členských států proč tedy ty svěřenské fondy jsou pro ně jako nástroj přidanou hodnotou? Protože je možné pracovat konkrétněji, společně, plně využít expertízu, znalosti a zkušenosti výkonných agentur jednotlivých zemí a využít plně tuto expertízu a tyto znalosti tak, abychom mohli účinněji plnit cíle v jednotlivých zemí. To neznamená, že mají určující úlohu. Když se dnes podíváme na využití toho fondu pro Afriku, tak se jasně ukazuje, že tu je sdílení mezi výkonnými agenturami a nevládními organizacemi a velké procento také fondů je využíváno organizacemi OSN, které sami využívají různé nevládní organizace. A dále otázka konfliktu zájmu. Rá... Jsou tu členské státy zastoupeny v rámci, těch, v rámci té rady. Mm, jsou tu, je tu možnost tedy pozorovatelské funkce při přípravě projektů i když i v tom případě, když nehlasují eh, o jednotlivých rozhodnutích. Takže já myslím, že teď mohu dát slovo kolegům. A myslím, ještě poslední doporučení. Doporučení 9, kde se hovoří o určitém eh, společné kanceláři pro já chci zúraznit, že je důležité mít několik fondů, a aby každý fond byl zpravován přímo, zvlášť eh, těmi, kdo spravují eh, další finanční nástroje v těchto eh, geografických zónách. Protože my musíme zajistit integraci, ucelenost těchto fondů a komplementaritu s celou řadou dalších nástrojů, abychom právě zabránili nějakému zdvojování ale je možné pochopitelně mít monitoring. Tak, dobře. Možná byste mohla dát slovo kolegům. Děkuji. Thank you, Miriam Ferron from Digineer. Děkuji, já eh, zastupuji Digineer. Eh, mnoho tady bylo řečeno a já spoustu z toho podporuju, zejména ta specifická hodno, eh, přidaná hodnota Trust Fundu, eh, které eh, se ve studii moc nehovoří. My jsme tady měli například takový nástroj pro Turecko, ale musím říct, že to není skutečný trust fund, i když je to tam takto popisováno, čili eh, Eh, my k tomu přidáme nebo podáme určitý písemný příspěvek, eh, abychom tam eh, třeba tuto faktickou nesrovnalost napravili. Já tady mám čtyři poznámky k tomu Turecku. Za prvé je určitý, určitá vazba mezi tímto nástrojem a Eh, politickými cíly EU. Tady bylo řečeno, že toto je nástroj, který stojí mimo smlouvy. Tady bych chtěla připomínat, že ten nástroj pro uprchlí v Turecku eh, komise vytvořila v listopadu 2015 na základě článku 110 a 114 smluv, eh, což umožňuje koordinaci příspěvků EU a členských zemí jako reakci na potřeby humanitární pomoci a rozvojové pomoci. Čili tolik k tomu rámci. Tento nástroj byl trošku jiný, nebyl to Trust Fund, byla to takzvaná koordinační platforma, ale všechna implementační rozhodnutí se odehrávají eh, standardním komitologickým procesem a implementačními nástroji jsou zde humanitární pomoc a předvstupní nástroj. Eh, taktéž krizový nástroj zde může být použít jako implementační nástroj. A já musím říct, že my opravdu nemůžeme souhlasit eh, s předpokladem, že eh, tento nástroj nějakým způsobem podporuje integritu evropského rozpočtu nebo obchází komitologii. Ta implementace je jasně v souladu s postupy platnými pro všechny ostatní implementační nástroje. Naopak, tady vlastně se do evropského rozpočtu dostávají 2 miliardy prostředků členských zemí a samozřejmě takto podléhají potom eh, plné kontrole všech postupů evropského rozpočtu, čili je tady parlamentní dohled. Eh, je to vlastně to též jako Evropský Trust Fund a Evropský parlament byl přizván na řídící výbor. My eh, zajistíme, aby se příští zasedání Eh, tohoto řídícího výboru odehrávalo v příznivějším termínu pro pozorovatele Evropského parlamentu. Dále jsou tady příspěvky z evropského rozpočtu. Eh, v tomto případě jsou tam celkem 3 miliardy, eh, včetně tedy příspěvku členských zemí a vše i podléhá posouzení v rámci udělování absolutoria komise o finančním plnění tohoto nástroje vydává měsíční zprávy. Další bod, který tady zazněl, se týkal role agentur členských zemí. Já zcela souhlasím s tím, co řekla paní Montesi, a sice to je otázka našeho zájmu o spolupráci s těmito státními agenturami, pokud jsou nejvhodnější pro plnění daných úkolů. Jinak můžeme spolupracovat také s nevládními organizacemi, pokud jsou vhodnější pro daný účel. Ehm, pokud se třeba zaměříme na infrastrukturní ehm, projekty, tak eh, buď mezinárodní instituce nebo agentury členských eh, zemí jsou těmi nejlepšími realizátory. To se týká třeba silnic nebo také nemocnic. Pokud se týče objektivních kritérií, podle kterých eh, rozhodujeme, která agentura to bude, a i když ty projekty eh, jsou vybírány v rámci komitologie, eh, v rámci toho přestupního instrumentu, tak poněkud mě tedy eh, eh, rozrušila ta poznámka, jestli je tady nějaká závislost, nezá, tedy poznámka o nezávislosti, eh, která byla formulovaná tak, že by v podstatě měla vyloučit agentury členských zemí z těch standardních implementačních postupů, které se uplatňují v Evropské komisi. Takže to jsou ty hlavní věci, které jsem chtěla zdůraznit Eh, my si vážíme této zprávy, je eh, nám velice líto, že jsme nemohli eh, sepsat nějakou vlastně zprávu tady k tomu, kde bychom se vyjádřili k jednotlivým věcem. Ano, děkuji. My musíme zakončit tuto schůzi ve 12.30, eh, poněvadž to nám končí tlumočení. Já bych dal slovo ještě kolegovi ze zahraničního servisu EU. Děkuji, eh, pane předsedo, já budu velmi stručný. Především chci říci, že jakkoliv ta studie eh, je, není vyhodnocením, není auditem, přesto vzhledem k té realitě a k tomu, co se dosáhlo v rámci toho trasfandu, tak to eh, eh, by mohlo eh, jaksi jít mimo ten obrázek o tom, zda tyto nástroje dosahují svých cílů nebo ne. Když to srovnám se situací před zhruba dvěma, třemi lety, máme tady daleko lepší zvládání proudu migrantů, máme stabilnější Středoafrickou republiku, máme participaci a podporu Evropské unie a členských zemí v procesu eh, v Kolumbii a tak dále. To všechno by tam mělo být zahrnuto. A k to mě vede ještě k dalšímu komentáři a to e, to se týká role členských zemí EU. Jestliže dosahujeme významných e, výsledků, pokud se týče e, řízení migračních toků, zejména z Afriky, tak samozřejmě máme také zájem o Eh, sladění akcí z úrovní OSN v oblasti rozvojové politiky, obchodní politiky a tak dále. Prostě je to všechno to, co můžou členské země OSN eh, nabídnout našim eh, členům. Nejde tady pouze o finanční aspekty, jenom o to, co kdo umí a jaké má kompetence, ale jde tady vlastně o eh, takový ten pákový efekt, ke kterému vede eh, spolupráce členských zemí jako celek a to bychom neměli zapomínat. Také vítám skutečnost, že zpráva, tedy ta studie o budoucnosti, se zabývala také eh, možností zvyšovat schopnost eh, v rámci rozpočtu eh, reagovat, schopnost tedy reagovat na nouzové situace. Já věřím, že v tom příštím finančním období te, budeme mít daleko větší flexibilitu než dnes eh, v rámci našich řádných rozpočtových nástrojů. Děkuji. Děkuji vám za stručnost. Paní Schmidt bohužel musela odejít někam jinam ale možná, že bychom těm kolegům, kteří nám představili eh, studii, dali ještě nějaké dvě, tři minuty, aby mohli reagovat. Eh, děkuji. Děkuji vám za všechny eh, poznámky, reakce a informace, které si velmi vážíme. Rádi je zapracujeme. Naše studie se měla soustředovat na řízení, dohled a organizační záležitosti. Čili nezabývali jsme se to kvalitativní stránkou eh, projektu a to by byl předmět pro jinou studii. Nám šlo opravdu o to řízení a monitorovací struktury. Eh, nezávislost je samozřejmě velice důležitá. Nás eh, zajímají tedy vaše pohledy, ale zároveň si chceme zachovat eh, akademickou autonomii. Eh, děkujeme vám za eh, opravy našich nesprávných informací a děkuji za, za ně a my je zapracujeme do závěru my eh, nehovoříme o legislativní nástroji, to je správně, ale třeba Evropský ombudsman jasně řekl, že právo na dobrou zprávu eh, platí pro každou činnost eh, v rámci evropských institucí. A podle názoru ombudsmana k těm prohlášením EU-Turecko by skutečně Evropská komise měla sledovat dodržování lidských práv přímo na místě a výroční zprávy o postupu zatím neobsahují dostatek důkazů o tom, že se to děje. Zejména v otázce právního státu, eh, ano, to, to v podstatě není jenom o lidských právech, ale také o právním státu. Čili je možné, eh, že by eh, poskytované, poskytované finanční prostředky mohly mít opačný vliv eh, v případě, že některé instituce státu budou nějakým způsobem ovládnuty. Co se týče Afriky, my jsme provedli případovou studii pro Etiopii a dívali jsme se na projekt SCENES o eh, řádné migraci. Eh, bylo to implementováno eh, italskou vládou, kde tedy šlo o studium okolností regulární migrace. Samozřejmě souhlasíme s tím, že je tady potřeba lepšího monitoringu. Studie zdůrazňuje, že jsou zde výzvy ve stávající demokratické kontrole. Takže e, komise samozřejmě musí sledovat, e, jak se používají tyto prostředky, ale je tady ještě e, dalších mnoho příležitostí pro sledování demokratické zodpovědnosti. V případě Turecka ta studie jasně říká, že to v podstatě je něco jiného než eh, jiné trust fundy, nebo eh, Evropský trust fund. Eh, naše studie říká, že tento fond byl navázán na politický instrument, kde Evropský parlament nebyl konzultován, protože nejde o mezinárodní hodnotu, a to má eh, významné eh, důsledky eh, pro lidi žijící v Turecku i v Řecku. Takže toto se snažíme říkat. Ano, děkuji. My opravdu musíme nyní skončit. To byla zajímavá debata. Možná můžete pokračovat bilaterálně a vyjasnit si, vyjasnit si rozdíly. Dobře, takže já vám nyní eh, všem děkuji za to, že jste eh, přišli. Škoda, že eh, nemůžeme dále pokračovat v této debatě a děkuji vám mnohokrát.